Přátelé, vítejte na druhé části dnešního zasedání výboru pro zaměstnanost. Máme tu hosta a jejím ministr práce a sociální politiky Bulharska, pan Biser Petkov. Jste vřele vítán. A prosím, zatleskejte panu ministrovi. Chci také přivítat pana náměstka, ministra, stejně vřele. A to je paní Rusinova. My jsme začali spolupracovat eh, před měsícem s novým předsednictvím, tak to prostě funguje. Ale rovněž máme trialog, který se konal včera večer téměř do půlnoci o směrnici o vysílání pracovníků. Je, byl to pátý trialog a to se netýkalo jenom politiky, ale také to byla společenská záležitost protože tak se snažíme pracovat. I když eh, v diskusi si nebereme rukavičky, abychom nalezli řešení, které je možné přijmout na obou stranách, tak na druhé straně také dochází k společenské stránce věci a to proběhlo včera. Takže vše, kteří, všichni, kteří vás sledují, tedy všechny vřele vítám. A nyní dám možnost eh, panu ministrovi. aby přednesl své úvodní vystoupení. Takže máte slovo. Vážená paní Ulskok, vážení členové Evropského parlamentu, vážený výbore pro zaměstnanost, je pro mě velkou ctí být zde mezi vámi a hovořit o prioritách bulharského předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky a to je kompetence jednoho z klíčových výborů zde v Evropském parlamentu. Bulharsko přebírá předsednictví rady v době, kdy evropští občané naléhavě potřebují mít více přijetostí kvalitního zaměstnání a sociálního zabezpečení. Potřebují také větší důvěru v evropský projekt. A rada má velká očekávání a my jsme si vědomi odpovědnosti, která nám náleží. Priority, které jsme definovali v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, jsou výrazem této odpovědnosti. Jednota, spravedlnost a politika soudržnosti. To je jádrem bulharské vize, pokud jde o rozvoj nástrojů, abychom vyvolali efektivní společné úsilí, abychom umocnili sociální rozměr Evropské unie. V následujícím půlroce kdy budeme předsedat radě, bude Bulharsko spravedlivým prostředníkem. A v této fázi institucionálního cyklu Evropské unie podstatný podíl bohatého programu předsednictví bude úzce spojen s prací Evropského parlamentu na klíčových záležitostech, které jsou nyní ve fázi trialogu. Dnes víc než kdy jindy potřebujeme zasadit do jádra našeho zájmu potřeby evropských občanů. A dochází k pozitivnímu ekonomickému růstu a je třeba jej plně využít, abychom byli schopni čelit budoucím krizím. Je třeba také vytvářet pracovní místa a posílit eh, sociální spravedlnost. Abychom mohli vycházet eh, z estonského předsednictví a jeho úspěchu, naším klíčovým tématem bude budoucnost práce. A budeme se snažit pokročit dále ve snaze o nalezení řešení produktivního zaměstnání a vyváženého ekonomického růstu. Budeme se zvláště věnovat měnícím se realitám v evropských společnostech. Budeme pracovat na lepším prostředí pro rozvoj sociální ekonomiky s důrazem na sociální inovace. Budeme také následovat pokrok v oblasti rovných příležitostí, nediskriminace a úloze ženy v digitálním světě. Rovněž musíme uznat nové a novátorské přístupy k zaměstnanosti mládeže a příslušným politikám, spravedlivé migraci a větší vazbě mezi vzděláním, kvalifikací a potřebami trhu práce. Budoucnost práce úzce souvisí s naší další prioritou, to je budoucí financování sociální Evropy a příležitostmi pro financování z Evropského sociálního fondu po programovacím období 2014-2020. Důraz této diskusy bude další zjednodušení pravidel a podpora pro synergie, které mají za cíl ekonomickou, sociální a územní soudržnost. A je klíčové, abychom i nadále zlepšovali možnosti zaměstnanosti a sociální inkluze a abychom podporovali vzdělání, kvalifikaci a celoživotní vzdělávání pro všechny občany Evropské unie. S naší třetí prioritou se soustředíme na podporu konceptu včasného rozvoje v dětství. Chceme schválit integrovanou politiku v této oblasti, která by zajistila podporu pro rodiny a budoucí blaho jejich dětí. To je investice do lidských zdrojů. Naše čtvrtá priorita je zasvěcena osobám s postižením. Měli by mít možnost se těšit všech svých práv a svobod, aniž by byly podrobeny jakékoliv formy diskriminace. A to bylo uvedeno v řadě strategických dokumentů na národní i evropské úrovni. A je nyní nezbytné dále rozvíjet a rozpracovat tento přístup, abychom zajistili rovný přístup osobám s postižením. Budeme se snažit o významný pokrok tomto směru a budeme se maximálně snažit, abychom uzavřeli trialog v oblasti Evropského zákona o dostupnosti. Je velmi důležité pro bulharské předsednictví, abychom zajistili přiměřenou ochranu práv pracovníků, aniž bychom zbavovali jednotlivé zaměstnavatele možnosti poskytovat služby. Soustředíme se na dokončení jednání s Evropským parlamentem o směrnici o vysílání pracovníků a budeme také pracovat na dílčím obecném přístupu, který by měl být dohodnut v Radě o dvou posledních kapitolách návrhu revize nařízení 883. Podpora v nezaměstnanosti a další ustanovení. Budeme věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti a zdraví na pracovišti s cílem chránit pracovníky před riziky souvisejícími s karcinogeny a mutageny. V radě uděláme maximum, abychom dokončili práci na nařízeních pro tři agentury. CDFOP, EU OSHA a Eurofound. V závěru mého krátkého vystoupení bych se chtěl vrátit ke klíčové součásti, která bude jádrem naší snahy. Občané Evropské unie. mezi institucionální vyhlášení, které podporuje Evropský pilíř sociálních práv bylo pro, podepsáno v Jeteborku a v následujícím roce se budeme plně zasazovat o jeho realizaci. Začneme pracovat na iniciativách v balíčku pro sociální spravedlnost. Budeme také aktivně působit směrem k dalším legislativním návrhům, které přímo souvisí se zlepšením pracovních podmínek občanů Evropské unie a také se zlepšením rovnováhy mezi prací a osobním životem. Evropský, nový evropský semestr a zejména evropský pilíř sociálních práv bude projednáván na dvou zasedáních Rady EPSCO, tedy Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti spotřebitelů v březnu a červnu 2018. Jsem přesvědčen, že heslo bulharského předsednictví jednotní jsme silní bude klíčem k úspěchu v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky také. V následujících půlroce budeme se snažit jej uvést do života. Společně jsme silní a jsme schopni přispět k, socia- k posílení sociálního rozměru v rámci Evropské unie. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A paní Rosenová chce něco doplnit? Není tomu tak? A je asi možné klás otázky vám oběma. Takže pozveme nejdříve koordinátory, aby položili otázky. A ti, kteří nejsou koordinátory, se budou moci také ptát. A nejdříve má slovo koordinátor za EPP, pan Kasa. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, ministru Petkovi a paní náměstkyni Rusinovové za to, že zde představují v našem výboru priority Bulharského předsednictví. Vítám tento ambiciozní program v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti. Já jsem, věřím, že předsednictví je připraveno dosáhnout svých cílů, pokud to jenom bude možné, během půl roku a v tom širším politickém kontextu, ke kterému nyní dochází. Předsednictví je vlastně na pozadí dvou významných diskusí, které mohou zastínit další priority předsednictví. A to je Brexit a přípravy MFF. Jako zpravodaj pro návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem pečujících osob budu mít eh, zvláštní zájem o názory předsednictví v některých otázkách, jak minister Petkov eh, právě řekl. Tento návrh byl vlastně první, který pramenil z Evropského pilíře sociálních práv. Už se o něm jedná, jak všichni víme, v Radě a v Evropském parlamentu a má otázka následující. Chtěli bychom slyšet plány a ambice bulharského předsednictví u této důležité otázky. A jaké jsou oblasti, které předsednictví očekává jako oblasti spornější než jiné? Děkuji. Děkuji, pane Kaso. Pokračujeme dále. Zástupce za socialisté a demokraty. Agnes Trebenius, děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Skutečně vaše první bulharské předsednictví přichází v důležité chvíli v čase, a to nejen kvůli otázkám, o kterých hovořil kolega Kasa, ale také, pokud chcete dokončit práci, která je před vámi v tomto volebním období Evropského parlamentu, tak jste vlastně předsednictví poslední naděje. A jsem ráda, že skutečně včera jsme zahájili trialogy o směrnici o vysílání pracovníků to je velmi důležitá oblast, velmi důležitá záležitost a já děkuji za vaši práci v této oblasti a moje otázka. se týká dvou, otáz dvou věcí. Ve svých prioritách hovoříte o dětech a o dětské chudobě. Pletu se, pokud eh, očekávám vaši podporu pro myšlenku, kterou naše politická skupina už dlouho prosazuje, a to je idea záruky pro děti, aby žádné dítě nevyrůstalo v Evropě v celoživotní chudobě. A druhá otázka souvisí s tím, čeho se už dotkl kolega Kasa. Jaké jsou vaše šance, pod vašeho názoru, dosáhnout obecné schody na rovnováze mezi pracovním a soukromým životem? Protože už zde zaznělo, že pro Evropský parlament dobrý výsledek v oblasti této rovnováhy je skutečně klíčová priorita pro nás. I proto, že máme špatné zkušenosti z některých prvních jednání s radou v oblasti směrnice o mateřství, o mateřské dovolené. Takže jste optimističtí po dokončení zprávy pana Kasy, zda i v této oblasti bude možné se pustit do trialogu. Děkuji a pokročíme s koordinátorem za EKR, s paní McIntyre, ta tady není. Je to zástupce, není. To znamená, že skupina ALDE, ale také nevidím, že by Kalve Šambon byl zde. Ani paní Dlabajovou nevidím. GUE NGL, paní Dňora Kári ani paní López tu není. Zelení, zelení jsou zde. Jean Lambert, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane ministře, že jste zde. A jste velmi vítán. Naše zkušenosti v parlamentu jsou, že Často předsednictví menších zemí může být mnohem dynamičtější a kreativnější při posouvání dopředu některých záležitostí, kdy rada je méně zaujata postoj rady a je možné postoupit v jednání, takže věříme, že to bude postoj, který převládne za vašeho předsednictví jednotlivých trialozích, kterým čelíte v současnosti. Já bych chtěla zmínit otázku, co se týče modré karty. Vy jste hovořil o spravedlivé migrační politice a modrá karta v současnosti eh, vlastně postupně se obkládá ledem. Je tu velká pozornost věnovaná ministry vnitra, kteří se dívají na migraci se svým obvyklým, a jak to říci slušně, svým velmi přísným pohledem a ministři práce často mnohem lépe chápou dynamiku na trhu práce a potřebu eh, náboru obdařených a talentovaných lidí. A nechceme zde tuto agendu ignorovat. Takže jak se díváte z vašeho polu na to, jak mohou mít ministři práce větší vliv na jednání o modré kartě, aby byla otevřenější a pozitivnější. Chci také zmínit otázku nového návrhu o Evropském pracovním úřadu pro náš výbor. Je to zdroj velkého zájmu, aby naplnění legislativy probíhalo a domníváme se, že takový úřad už tu měl existovat dávno. Takže my bychom chtěli vědět, zda vy budete připraven postoupit dále v této věci tak rychle, jak si někteří z nás přejí. Děkuji. A za ENF pan Dominik Machta. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych zvláště poděkovat ministru Petkovovi bulharského ministru práce a sociální politiky za jeho dnešní přítomnost v našem výboru pro zaměstnanost a sociální věci, když se vám omlouvám, pane ministře, některé skupiny tu nejsou, aby vám kladly otázky a aby vás přivítali. Zdá se, že se držíte cestovní mapy komise. Hovořil jste o odborné přípravě, o rodině dětech, o postižených o vyslaných pracovnicích, o trialogu zdraví a bezpečnost, při práci Evropský sociální pilíř. To vše, to jsem dobře pochopil, to jsou věci, které jsou domluvené, které nám máte sdělit. Ale já bych vám chtěl poděkovat za první jednání trialogu včera večer, velmi pozdě, během něhož jste měl odvahu, drzost na této půdě zmínit eh, ty nejcitlivější body. Vy jste tak trochu způsobil pozdvižení. A souhlasíme s těmi věcmi, které chcete vést po následujícím půlroce zejména rozvinout vazbu mezi vzděláním a budoucím požadavky na trhu práce. O tom se mluví, o, to, o tom se opět mluví, ale nikdy nikdo nenachází řešení. Rozvinout přístup k inovacím, posílit sociální soudržnost formálním i neformálním vzděláváním. Ve sdělení z června 2017 o triu předsednictví, které si následovaly, byla uvedena podpora malých a středních podniků a startupů, aby bylo zajištěno, že budou přístup k odlišným formám financování. Uzavírám závorku. My podporujeme tuto prioritu, když víme, že i ve Francii malé a střední podniky mají za sebou 80 zaměstnaneckých pracovních míst. Máme dost těch velkých podniků, které nám chtějí diktovat, co se bude a nebude dít. Má otázka bude jednoduchá, pane ministře, a možná vám to bude trošku vadit. Je zcela zřejmé, vy jste bulharským ministrem a obhajovat, obhajujete Bulharsko. A já vám k tomu blahopřeji moje otázka je jednoduchá. Jste spokojen s tou konstrukcí Evropské unie a zejména s těmi malými východevropskými zeměmi, které se chtějí účastnit, ale necháváme vám skutečně dostatek místa pro to, abyste mohli obhajovat svá vlastní přesvědčení tedy Bulharsko na prvním místě. Uh, Máme za sebou tady první kolo otázek. A budou následovat další, ale to je, myslím, dobré východisko pro váš vstup, pane Petkové. Chtěl bych poděkovat za velice vřelé přijetí a také děkuji za vaše dotazy. Opětovně potvrzují, že priority Rady se kryjí s prioritami Evropského parlamentu a konkrétně prioritami Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Nejprve bych rád zodpověděl otázky pana Kasy a paní Jongerius. Ti se ptali na směrnici o rovnováze mezi profesním a, a soukromým životem. Je to nepochybně významné téma a je prioritou pro naše předsednictví. A zde máme ambice zaujmout společný postoj k eh, tematice společně s radou na prvním březnovém zasedání jsme si vědomi důležitosti tohoto tématu, této oblasti, která je součástí legislativní iniciativy v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Víme dobře, že členské státy podporují cíle této směrnice. No a právě proto věříme, že se nám podaří dosáhnout koncenzu. Koncenzu i v ostatních záležitostech. Mám tím na mysli samozřejmě to, že v různých zemích jsou specifické požadavky vycházející z dlouhodobých tradic a právě to bychom měli mít na mysli při zpracovávání tohoto tématu. To, jak k tomu přistoupíme, rozhodne o eventuálním dosažení koncenzu v Radě. Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, že zde se jedná o jednu z priorit bulharského předsednictví a neměli bychom polevit ve svém úsilí dosáhnout cíle, který jsem právě popsal. Jednou z priorit bulharského předsednictví, čili raný dětský věk souvisí s investicemi do lidského kapitálu. O co, o což stojíme všichni? V raném věku dítěte záleží na prevenci rizika a podpoře rodiny. To tvoří součást našeho přístupu k budoucí práci. Předpokládá to, že budeme věnovat pozornost různým fázím Ehm, v rozvoji dítěte. Samozřejmě vysoké procento dětí žijících v bídě je problém, který se zaslouží řešení. Co se týče modré karty, tak zde se domnívám, že úloha ministrů práce a sociálních věcí bude velice významná. Zcela nezbytně se musí tímto tématem zabývat. A měli bychom to dát na jednací stůl. Pokud otevřeme, uvolníme právní kanály, které umožní participovat na dění v Evropě i, účastník, i osobám z třetích zemí, prostřednictvím modré karty umožní vstup vysoce kvalifikovaných lidí na trh EU. A těto lidé budou představovat další potenciál pro rozvoj hospodářství v celé EU. Takže si myslím, že i zde bychom měli se snažit dosáhnout pokroku. vytváření podmínek pro mobilitu pracovních sil a rozšíření možností této mobility je důležité pro Evropskou, Evropský, úřad, Evropský pracovní úřad. Teprve počátkem března se dozvíme podrobněji, jak vnímá Evropská komise existenci tohoto úřadu práce. Pokud se k tomu komise dostane na počátku března, tak se domnívám, že bychom mohli toto téma předložit na pořad jednání již na, již eh, na jednání tedy ministrů pro zaměstnanost a sociální věci v březnu. No to je také důležitá věc, poněvadž eh, u těchto iniciativ se jedná o součást opatření pro uvádění sociálních práv do praxe. Jak už jsem zmínil úvodem, i toto je oblast, která patří mezi naše priority. Jsem rád, že oceňujete Eh, náš přínos eh, včerejšímu trialogu. Máme ambici v tom, že bychom chtěli pokračovat v dobré práci estonského předsednictví a během svého předsednictví uzavřít práci na tomto tématu. Máme v plánu pokračovat eh, v této práci na třetím trialogu, tedy během třetího trialogu. Je to velice, velice významné téma, velice významná oblast, poněvadž se jedná o ochranu pracovníků bez toho, aniž, bez toho že by byla omezená možnost poskytovat služby na vnitřním trhu. Plně souhlasím s paní Marten v tom, že vzdělávání je velice důležité pro vnitřní trh. Podmínky se dynamicky proměňují a systém vzdělávání a odborné přípravy by měl obrážet eh, nově se eh, objevující požadavky. Už jsem také zmínil, že bychom měli akcentovat eh, nezbytnost rozvoje dovedností dovedností, které si žádá současný vnitřní trh. A v tomto kontextu dovolte, abych zmínil jednu z věcí, kterou máme během svého předsednictví v plánu. Je to přijetí doporučení pro oblast eh, učňovského, učňovské přípravy, což bude velice důležité pro eh, vyhovování potřebám trhu. Bulharsko vůbec prvně v historii předsedá Evropské radě. Budu tedy hovořit jménem Evropské rady, tak to znamená, že i malé země najdou své místo a prokáží svůj význam v rámci Evropské unie. tisztelt. Nem szeretnék gratulálni először is a bolgár elnökség. Děkuji za slovo. Dovolte, abych nejprve poblahopřála bulharskému předsednictví k tomuto ambicioznímu programu. Dovolte konkrétní otázku. Hovořil jste o lidech s postižením. Zde ve výboru pro zaměstnanost mám na starosti balíček přístupnosti, dostupnosti. V této kontextu Eh, se na mě obrátili zástupci bulharského předsednictví s tím, že eh, připravují, že se připravují na trialog. Myslím, že by to mohlo vést k dosažení dobrých výsledků, které budou při, přijatelné pro všechny. Lidé s postižením napříč Evropskou unii by mohli být s novou legislativou spokojeni. Otázka zní takto. Jaká je pozice bulharského předsednictví? ke stanovisku Evropského parlamentu, kde se uvádí, že je nezbytné, aby dopravní infrastruktura, vozidla, cestovní ruch a další služby měly být také přístupné. Všechny tyto oblasti byly totiž z původního návrhu vyňaty. Zde se jedná o, rozsa- o rozšíření rozsahu nařízení a stanovisko parlamentu, takové, jaké jsem řekla, rád bych znal vaše stanovisko. Děkuji. Děkuji. Prosím, pane ministře. Můžeme přejít hned k druhému kolu otázek. Jako první Andrej Novakov. Děkuji pěkně za slovo. Dovolte, abych eh, hovořil bulharsky. Děkuji, pane ministře, děkuji za vaši prezentaci a objasnění, která jste namířil. Jakožto zástupce jedné z největších zemí na Bulharském polostrově se vás ptá, že jaká je vaše pozice k těm tématům, která budou eh, přeskumávána během příštích šesti měsíců. Já mám na starosti evropské fondy a budoucnost evropského rozpočtu do roku 2020. Rád bych znal vaši pozici k finančním nástrojům, kterými disponuje EU v sociální sféře. Je to Evropský sociální fond, eh, záruka pro mladé lidi, globální fond pro přizpůsobení více než 60 tisíc lidí, mladých lidí mohlo uh, začít pracovat díky různým programům. Jak chcete pokračovat v tomto trendu a zajistit, aby um, maximum mladých lidí v Evropě získalo práci? Děkuji. Třetí otázku, prosím. Paní Tomč. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane ministře, děkuji za váš projev, za představení vašich priorit. Myslím, že jste se rozhodli pro velice významná témata. Už padly ty důležité otázky z úst mých kolegů a proto se zeptám na něco jiného. Moje otázka se týká aktuálního tématu, které se objevilo v posledních dnech. Nová rakouská vláda navrhla, aby dětské přídavky byly sníženy u dětí, které pocházejí v, e, z určitých členských států. Říká se tomu indexace. Já jsem vůči tomuto návrhu velmi skeptický. Nemyslím si totiž, že je to v souladu se stávající legislativou legislativou, která upravuje sociální systémy. Jak se tato otázka bude řešit v budoucnu? Myslím si, že vy zde sehráte svoji úlohu. Budete klíčovým aktérem v jedné z nejvýznamnějších oblastí. Takže bych rád věděl váš postoj k této věci. A dovolte ještě jednu otázku. Máte v plánu aktivně se zúčastnit této diskuse? Nařízení 883 z roku 2004. Chcete tedy učinit nějaké kroky v souvislosti s tímto nařízením? Děkuji. Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите да Děkuji za vaše otázky. Začnu otázkou paní Tomč. Co se týče změny nařízení 883 pro koordinaci systému sociálního zabezpečení, tak je nepochybné, že systémy sociálního zabezpečení musí být aktualizovány tak, aby byla zajištěna ochrana pracovníků pracovníků a zaměstnanců v Evropské unii. Když už o tom mluvím, dovolte, abych připomněl jednu z priorit Evro- bulharského předsednictví. Jejím dosažení dílčího obecného přístupu k, ke zbývajícím kapitolám tohoto nařízení, které jsou věnovány podpoře v nezaměstnanosti a doplňujícím ustanovením. Nemáme v úmyslu vracet se k již uzavřeným kapitolám. Pokud jde o tyto kapitoly, tak tam už byl při, eh, odsouhlasen ten dílčí obecný přístup. Připomínám eh, radu ministrů v, v prosinci, kde došlo k dohodě o dílčím obecném přístupu u dvou kapitol. Naším cílem je během našeho předsednictví dosáhnout dohody o dílčího obecného přístupu v oblasti v kapitole podpory v nezaměstnanosti a doplňujících kapitol. Nejsem si, tak, tak to mohu vás ujistit, že budeme eh, v této otázce velice aktivní. Budeme na ní pracovat společně se směrnicí o vysílání pracovníků. Jejímž cílem je ochránit pracovníky a zajistit také možnost poskytovat služby na vnitřním trhu. Odpověď na otázku pana Novakova během svého předsednictví máme v plánu nastolit otázku budoucnosti sociální Evropy, jakož i financování sociální oblasti. A to, a to zvlášť. Především eh, pro období, kdy uplyne stávající období, tedy v roce 2020, po roce 2020 konkrétně. Co se týče Evropského sociálního fondu, tak si myslím, že opravdu záleží na tom, abychom zajistili, že se prostředky dostávají k lidem snadněji. Musíme usnadnit přístup k finančním prostředkům z těchto fondů a zajistit transparentnost. A tím pádem také dosáhnout synergie. Pokud se to podaří, tak prostředky z fondů se snadněji dostanou ke svým uživatelům. V rámci víceletého finančního rámce budeme pracovat na otázce financování sociální Evropy. A tím vlastně také odpovídám na vaši otázku týkající se finančních nástrojů. Už jsem zmínil, že jednou z priorit našeho předsednictví v oblasti zaměstnanosti a so, politiky zaměstnanosti a sociální politiky jde o zajištění práv lidí s postižením a vytvoření adekvátních podmínek pro to, aby tyto lidé mohli svá práva a své svobody požívat. Naší prioritou je také úspěšně ukončit dialog o aktu o přístupnosti. Máme v plánu uspořádat pět eh, zasedání trialogu, včetně dalších odborných technických jednání. Budeme projednávat řadu otázek souvisejících s aktem o přístupnosti, včetně stanoviska a pozice Evropského parlamentu které se týká rozšířeného, rozšířené působnosti nařízení. Záleží, tam na, záleží nám na tom, abychom toto téma uzavřeli během svého předsednictví, protože opět je to jednou z našich priorit, tedy lidé s postižením. Spoleháme na vaši spolupráci, za kterou jsme vděční a budeme se těšit na eh, práci jak s komisí, na spolupráci jak s komisí, tak s parlamentem v těchto významných oblastech. Děkuji. With, uh, eh, Mr. Pirinsky. Nyní pan Pirinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, paní náměstkyně, Děkuji, že jste mezi nás dnes dorazili. S povděkem jsme si vyslechli vaše názory a vzhledem k tomu, že nyní je bulharské předsednictví, tak je dobré, že můžete své názory sdělit eh, právě tomuto výboru. Někdo tady zmínil úlohu menších členských států. Dle mého názoru eh, je tomu tak, že sem přinášíme přidanou hodnotu, jakožto menší stát. Jsme si plně vědomi velkých úkolů, které souvisejí s členstvím v Evropské unii úkolů, eh, které stojí před menšími státy. Nejedná se o problémy těchto menších eh, členských států, ale celé Evropské unie. Ale jsou to menší státy, které se s nimi musí vypořádat. Já si myslím, že Bohorsko se chápe předsednictví Evropské unie ve velice um, zajímavém a složitém období, po období úsporných opatření, po různých velice dramatických událostech a období, kdy nedocházelo k rovnoměrnému růstu uh, ve společnosti, tak je tady mohorské předsednictví. V Davosu se o tom mluvilo také, o nerovnoměrném o nerovnoměrné distribuci bohatství. Zaznělo dokonce, že je tím podporována nerovnost. A tím se vracím k Evropskému plíři sociálních práv. Víme, že ten se tady neobjevil náhodou, je výrazem obav které panovaly v Evropské unii i v Evropském parlamentu. Pokud se nebudeme zabývat sociálními problémy, tak nás čekají velice nepříznivé, nepříjemné důsledky. Dovolte, abych se vrátil k tomu, co uvedla paní Martin. Otázka, že by bylo možné eh, hájet eh, vlastní nájmy, zájmy. Jistě, že není možné chránit eh, národní zájmy a nebrat se to ohled na zájmy Evropské unie. Myslím si, že co se týče oblasti sociální politiky a zaměstnanosti, je úloha vašeho předsednictví velice důležitá. A k tomu se váží mé dvě otázky. První se týká také otázky, kterou položil pan Kasa a paní Jongerius. Rovnováha mezi profesním a soukromým životem. Skutečně platí, že tady to bude dobrý test toho, jak ustanovení v sociálním pilíři mohou a budou, mohou být a budou implementována. Pan Kasa hovořil o složitějších aspektech eh, tohoto tématu. Je tady principiální otázka, která souvisí s tímto. Já si myslím, že ustanovení, tak jak je formulovala komise, tak neřeší problém účasti žen na pracovním na trhu práce. Ta ustanovení budou představovat spíše překážku. Někdo je toho názoru, že tato ustanovení eh, přinesou problém, pokud jde o konkurenceschopnost e, mezi firmami. My, socialisté, jsme opačného názoru. Domníváme se, že vyrovnané rozdělení úkolů v rámci, v rámci rodiny plus možnost eh, dát možnost i starším lidem a lidem s postižením zajistí vyšší konkurenceschopnost. A v tomto případě eh, sehrává kolektivní vyjednávání a jednání mezi sociálními partnery pozitivní lohu. Snažím se to vyjádřit objektivně. Chtěl bych se tedy zeptat, eh, v jakém horizontu se domníváte, že tato diskuse proběhnou? A mám také návrh, který bych rád předložil. Vy budete mít na starosti toto konkrétní téma během předsednictví a proto si myslím, že byste měli využít eh, článku a ustanovení hlavních smluv, poněvadž tam Eh, je reflektován ten sociální model, na kterém Evropská unie spočívá. Během několika let se však eh, tento sociální aspekt zanedbával, poněvadž šlo o dosažení finanční stability. Takže se rád vyslechnu váš názor tady na to. Nevyhnete se těmto diskusím tak jako tak. Pokud jde o záruky pro děti, Eh, je to věc, kterou naše politická skupina považuje za prioritu. Opravdu nám dělá vrázky nárůst eh, počtu eh, dětí žijících v chudobě. 26,4 lidí mladších 17 let je ohroženo. A tento počet je v Bulharsku dvojnásobný. Vidím, že paní předsedkyně už nechce vypnout, čili chápu, že budu, mě, budu muset skončit. Dovolte, abych položil poslední otázku. Ta se týká evropské pracovní kontroly. Pracovní úřadu. Řekl jste, že se o tom bude hovořit v březnu to je také důležitá věc v této oblasti, v oblasti zaměstnanosti. Platforma pro potírání eh, nehlášené práce by tady mohla posloužit. Měli jsme tady zástupce této platformy na slyšení a mý kolegové s údivem slyšeli, že ta diskuse byla velice živá a ty vyměňované zkušenosti byly velice zajímavé. Já si myslím, že i vy byste mohli této platformy využít a tím, co tato plat, toho platforma dělá. No a na závěr víceletý finanční rámec. Byla přijata řada opatření která se týkají období po roce 2020. Klíčovým prvkem je rozpočet pro sociální oblast. Takže bych rád, abyste se k tomuto vyjádřil. Děkuji pěkně a omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Uh, máme seznam těch, kteří chtějí Eh, klást otázky. Eh, příštím řečníkem, no dalším řečníkem bude paní Radžači, potom pan Šulce a potom Maria Herrera. Ale teď dávám slovo panu Petkovi, aby odpověděl na otázky eh, a, za, a, pana Pirinského a zareagoval na jeho připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím se vším, co pan Perinský říkal. to období, to, eh, to lepší období, který budeme procházet, musí pocitovat všichni. Evropský pilíř sociálních práv – je v tomto smyslu velmi vítán. A jak jsem se loni v listopadu zmínil, v Věteborgu ve Švédsku byla podepsána eh, deklarace a nyní je čas eh, to, co v této deklaraci eh, bylo podepsáno, naplnit a pracovat. To je tedy jedna z priorit bulharského předsednictví. Plánujeme toto téma předložit na první schůzi Rady ministrů. A pokud jde o e, celé předsednictví, máme naplánovanou konferenci na vysoké úrovni, která má za úkol stanovit nové evropské standardy v této oblasti. A dále plánujeme revidovat všechno, čeho jsme dosáhli v oblasti evropských sociálních práv. To je to také, nebo bude to také předmětem diskusí na tripartitě v březnu, kde také toto téma předložíme. Jsou zde dvě věci, na kterých budeme dále pracovat, včetně sociálního pilíře v rámci evropského semestru. A ta druhá věc bude přeskum evropského pilíře sociálních práv jako součást ehm, víceletého finančního rámce. To nám pomůže vytvořit rozpočet na příští programovací období, což bude rozpočet na sociálnější Evropu. Pokud jde o vaši další otázku, která se týká záruk pro děti, je to velmi důležité téma. Diskuse je politická, nejde jenom o mechanismus financování. A už jsem se zmínil, že vývoj v raném dětství je jednou z našich priorit, včetně, včetně investic do tohoto vývoje. Je čím dál tím větší problém týkající se chudoby dětí a na ní se musíme zaměřit. Souhlasím s tím, že ten budoucí Evropský úřad práce bude hrát významnou roli. Bude stavět na tom, čeho jsme dosud dosáhli, včetně výsledků, které jsme zjistili v oblasti platformy práce na černo. Také bude velmi důležit, důležitou agendou eh, témat, e, kterým se zabývá směrnice o vysílání pracovníků a doufáme, že, věříme, že bude dosaženo konsenzu mezi parlamentem a radou. Pokud jde o směrnici o rovnováze mezi e, pracovním a soukromým životem, to je také naše priorita. A úloha tohoto tématu je opravdu velká v rámci implementace Evropského pilíře sociálních práv. A v tomto smyslu chceme dosáhnout společného přístupu k tomuto tématu v Radě na příští schůzi Rady ministrů. Děkuji vám. Paní Morin Šantie, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, jsem zpravodajkou ke směrnici o vysílaných pracovnicích. A musím vám říci, že se ujímáte předsednictví. Chtěl jsem, si, chtěl jsem říci s určitou brilancí. Měli jsme návštěvu vašeho premiéra Borisova. Vy jste zde dnes před námi, paní Rusinová, vaše náměstkyně již s námi pracuje v těch eh, jeden kolega hovořil o trialogu včera večera, přitom na něm nebyl. My, kteří jsme tam byli, jsme spolu s provrajkou Agnes Ungarius, tak o tom můžeme mluvit a řekneme vám, co si o tom myslíme. Postupujete metodicky, to v nás vyvolává důvěru pracujete profesionálně v jednáních, ale naslouchání, otevřenost, úcta, to vše nám umožňuje jít ku předu u základních dokumentů, jako je směrnice o vysílání pracovníků, kde chceme za každou cenu být úspěšní a docílit obratu v Evropě, tedy obratu k Evropě sociálního pilíře. A o to se tu společně snažíme touto směrnicí. A musím vám říci, že pro mě žádné malé a velké země neexistují. Když vidím zemi, jako je Bulharsko, která se staví jako ne jako Bulharsko, jako předseda Evropské unie, se skutečnou vůlí se podílet na budování Evropy, tak já říkám skvěle a my jsme připraveni vás doprovázet v této vizi. Moje kolegyně Jean Lambert eh, před eh, chvilkou říkala, malá země, dynamická země a já říkám, že vy dokážete poučit i velké země, které se považují za velké, ale které nemají stejnou vůli pracovat. Já bych se chtěla dotknout tří věcí. První věc, to je skutečně směrnice o vyslaných pracovnicích. Je to téma, kde musíme Evropu schromáždit a právě tak posuzujeme naši práci. Víme, že v radě je to složité a v parlamentu to není o nic jednodušší. Je nás 751 poslanců z osmi různých politických skupin a přesto, že vedeme dialog, že se snažíme dohodnout, tak jsme docílili velmi silného mandátu k vyjednávání. A v těch týmech, které působí během trialogu ze strany parlamentu s Agnes Ungerius, s komisařkou Tyson, s okolo vašeho vaší náměstkyně Rusinové. Bude třeba současně, abychom e, pracovali na dohodě, abychom byli úspěšní, ale také bude třeba, a to nám musíte, pane ministře, slíbit, že svou vahou v radě se zasadíte o to, aby rada šla za vámi, protože už máme dost e, předsedů vlád, kteří říkají jednu věc doma a v radě jednají úplně jinak. Musíte skutečně vést, co se týče zemí v radě a musíte je táhnout za sebou. A já vás vyzývám k tomu, protože máte ve svých rukou díl našeho společného úspěchu. A my vás prosíme, my musíme odvést svou práci zde se stínovými zpravodaji, ale vy musíte odvést svou práci v radě. Druhá věc se týká obratu v oblasti zaměstnanosti. Vy jste řekl, nakolik zaměstnanost je pro vás důležitá. Je to důležité pro nás, pro všechny, ale dnes vývoj zaměstnanosti v podnicích, vývoj potřeby podniků, vývoj zaměstnanosti obecně vyvolává hluboké změny v oblasti odborné přípravy. Doba úvodní odborné přípravy už neodpovídá potřebám podniku. Je třeba postupovat rychleji a proto vás žádám o to, zda chcete vyvolat i novou politiku v oblasti rozvoje kvalifikace, v oblasti profesní a to je očekáváno v podnicích a ta kvalifikace by měla být přenositelná. Třetí věc se týká dalšího významného návrhu, a to je rovnováha mezi soukromým a pracovním životem. A v tomto návrhu bude také třeba, abyste se zabývali tématem, které je velmi důležité, a to je rovnost ve rozvoji profesionální kariéry. V rovnováze mezi pracovním a soukromým životem se musíte zabývat dopadem této současné nerovnováhy na slabost kariérního postupu u žen. 61% žen na diplomovaných absolventek v Evropě jsou dnes ženy. Máme většinu tedy žen, které mají vysokoškolské diplomy. Když se podíváte na jejich profesní růst, tak je méně strmý než u mužů. Děkuji za všechny ženy, abyste zaměřili svou politickou energii na zohlednění tohoto problému. A až tohle všechno uděláte, tak si získáte mou důvěru. Thank you. Děkuji vám. Pan Petkov má slovo. Ministr práce. Děkuji vám. Rád bych poděkoval taky zpravodaji eh, pro eh, zprávu týkající se směrnice o vysílání. Jsou to obtížná a složitá jednání. Hmm bylo dosaženo obtížných kompromisů eh, v náradě v Lucemburku, kde jsem byl přítomen. Vím, jak bylo těžké těchto kompromisů dosáhnout. A doufám, že se nám podaří eh, tuto, eh, toto téma posunout dále, tak aby všechny strany byly spokojeny. Máme zde obsaženou sociální ochranu vysílaných pracovníků a zároveň eh, musíme zachovat svobodu poskytování služeb na jednotném trhu. A není pochyb o tom. že abychom uspěli, potřebujeme eh, vůcovství, leadership. A já jsem měl štěstí, že jsem pracoval v týmu, který na e, tomto tématu pracoval. A je to i nadále jedna z našich priorit, v rámci které máme rozvoj kompetencí a rozvoj e, kvalifikace, přenositelné kvalifikace a dovedností, které budou potřebné. Není třeba zdůrazňovat, jak eh, důležitá je směrnice o rovnováze eh, mezi profesním a soukromým životem. My se snažíme dosáhnout, nebo já osobně se snažím aby eh, byla tato rovnováha a dále, aby byla rovnost mezi muži a ženami. Bulharsko je země, kde podle oficiálních statistik procento pracujících žen nebo žen, které pracují v informačních eh, a komunikačních technologiích je nejvyšší v Evropě podle Eurostatu 25 pro, u nás je to 27 žen pracujících v tomto odvětví, zatímco v celé Evropě je to 16 pouze. Takže ženy v digitálním světě je další téma našeho předsednictví. Tolik tedy mohu říci jako odpověď na vaše eh, otázky, paní poslankyně. Takže prosím, dávám slovo. Eh, Pan Šulce, děkuji vám, pane ministře, že jste dnes mezi nás přišel. Jsme velmi rádi a já jsem z Německa a nakonec je to jedno, myslím si, zda někdo je z malé nebo z velké země. A je jedno, která země nebo jak velká země má předsednictví. My máme zkušenost z minula, že malé země byly vynikajícími předsednictvími a e, my jsme e, a pak bylo předsednictví, my jsme měli předsednictví e, před Estonskem a to nebylo tak úspěšné. E, jsem přesvědčen o tom, že vaše země teď e, poprvé v sídle předsednictví nebo v křesle předsednictví bude mít příležitost se věnovat mnoha tématům a že uspějete. Pokud jde o koordinaci systému sociálního zabezpečení, je to důležitá otázka. Vy jste říkal, že je eh, toto spojeno s, se zaměstnaností a s mm, Eh, dávkami v nezaměstnanosti. A chtěl bych se tedy zeptat, jaké je vaše stanovisko v tomto smyslu. Eh, jak, to, jak vidíte eh, příspěvky nebo podporu v nezaměstnanosti? Moji moji kolegové se zmínili o indexaci příspěvků na děti. My máme ale problém, protože Komise ve zprávě se o tomto tématu nezmiňuje, ale my v parlamentu jsme diskutovali o tom, že jsou velké země v Evropské unii, důležité země, všechny země jsou důležité, ale země, které se o tom zmiňovaly, jsou třeba Rakousko, tam ta, se o té eh, indexaci velmi diskutuje, stejně tak se diskutuje o ní v Německu a v Dánsku. A mě by zajímalo, jaká je vaš, jaké je vaše stanovisko. Ani ne tak jako Bulharska, ale co uděláte, jaký budete mít postoj při moderování této diskuse, protože eh, tam nejde jenom o to, co chceme. Situace totiž je v tomto smyslu velmi obtížná a stanoviska členských států jsou velmi odlišná. A moje otázka tedy je, jak budete moderovat diskusy o tomto tématu? Především, když vycházíme z toho, že Rakousko vás vystřídá v předsednictví, takže to bych velmi rád věděl. Děkuji vám. Благодаря за поставените въпроси, свързани с регламент. Děkuji vám za otázky, které se týkají nařízení 883. My systém e, koordinace systému sociálního zabezpečení v Evropské unii považujeme za velmi důležitý a během svého předsednictví budeme pracovat na tom, abychom dosáhli společného přístupu v této věci právě v Radě protože zbývá ještě dosáhnout eh, společného přístupu ve zbývajících kategorií, eh, ve zbývajících kapitolách tohoto nařízení, především eh, v oblasti příspěvků v nezaměstnanosti, kde komise projev, e, navrhla určité věci týkající se přenosu těchto příspěvků nebo těchto dávek mezi zeměmi. E, mezi zemi, k, zeměmi, kde ta osoba e, pobývá a zemí, kde, která má platit. Takže o tomto se velmi ještě diskutuje v radě a my to budeme podrobně, my pod, budeme podrobně diskutovat o návrhu komise, pokud jde o tuto kapitolu a pokud jde o rodinné příspěvky. Ty byly diskutovány na prosincové radě a bylo dosaženo dohody o částečně novém přístupu. Otázka indexace. Tu Evropská komise dosud nepředložila. A fakt je, že to je velmi důležitá věc v rámci koordinace systému sociálního zabezpečení. A znovu bych rád zdůraznil, že během tohoto volebního období, teď, když se už blíží nové volby, budeme mít nový parlament a novou komisi, tak samozřejmě nebudeme ztrácet čas a co nejrychleji se budeme snažit koordinovat sociální systémy v Evropě. Marie Irena, máte poslední eh, možnost. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, paní náměstkyně. Já si velmi vážím vašich vystoupení k jednotlivým iniciativám, ať už je to směrnice o vysílání nebo rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a mám trochu dojem, že bulharské předsednictví by mohlo přejít od hesla v Evropě, co se týče zaměstnanosti, a to je ztrácím svůj život, abych si na ně vydělal. A mělo by to být spíš eh, ztrác, sice ztrácím život, tedy vydělávat si na život, abych mohl mít lepší život. A u vyslaných pracovníků to často vypadalo tak, že východní země jsou proti západním, jižní proti severním. Ať už je jakýkoliv pracovník ve hře, tak je třeba je ochránit, aby si mohl vydělat, ale aby také se mohl těšit ze svého výdělku. A pokud bulharské předsednictví by bylo schopno se toho držet, tak bychom na tom vydělali asi všichni bez ohledu na politické přesvědčení. Druhé téma, se týká tedy vydělávat, abychom mohli lépe žít. To je otázka sladění pracovního a soukromého života. 55% pracovníků má problém zvládnout soukromý a profesní život. A míra burnoutu v podnicích je obrovská. A dojde skutečně k ochuzení společenského života lidí, protože nemají na nic jiného čas a je tedy zásadní, aby tato směrnice skutečně splnila očekávání 55 pracovníků. A pokud se toto podaří, tak vlastně už také splníme požadavky podniků, protože bez poloviny svých dělníků podniky nemohou fungovat. A i zde překonáváme to rozdělení mezi politickými stranami a rodinami. Můžeme obhajovat zájmy pracovníků a současně hájit zájmy podniků. A v tomto smyslu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem je důležitá a myslím, že vy máte sílu ji obhájit v radě. Třetí téma, které je pro mě důležité, vy jste o tom hovořil poměrně zvláštním způsobem, to je zaměstnanost a digitální ekonomika. Vy jste řekl, bylo by dobré vidět, jak ženy mohou být lépe zastoupeny v digitální ekonomice. Mě znepokojuje v digitální ekonomice spíše otázka statutu. A i zde máme stále více mladých pracovníků, kteří pracují bez sociální ochrany, bez statutu, bez pojištění. A i tady, kdybychom mohli postavit modernost digitální ekonomiky, a Evropa se o to musí zasazovat, nemůže vlastně vytvářet podmínky moderního otroctví pro pracovníky z 19. století. A proto bych ráda věděla o těchto tří otázek, jaké jsou vaše závazky, vy jste o tom mluvil, ale jak to chcete načasovat, aby rada překonala svou nesmělost, co se týče těchto tří otázek, pokud jde o evropskou populaci, abychom aby evropská populace měla více důvěru v Evropu, která je chrání. Děkuji. Ano, tak toto byla poslední otázka pro tuto chvíli. Během eh, dalšího měsíce vás budou, ještě s vás budeme mnoho ptát, ale teď poslední otázka pro tuto chvíli. Eh, děkuji, paní Ulfskog. bez pochyby otázky, které právě teď zazněly, jsou velmi důležité pro pracující občany. Jsou to velmi důležitá témata v kontextu digitální ekonomiky. Rád bych zdůraznil jednu z hlavních výzev, které stojí před trhem práce. V Evropské unii jde o modernizaci zaměstnaneckých smluv a zaměstnaneckých vztahů. Potřebujeme dosáhnout flexibility pro podniky, ale zároveň zachovat pracovní podmínky v tomto novém prostředí. A já jsem přesvědčen o tom, že způsob, jak toho můžeme dosáhnout, spočívá ve směrnici o transparentních eh, podmínkách eh, a spravedlivých podmínkách eh, Eh, pracovních podmínkách, eh, tak jak, eh, která byla navržena loni. A toto jsou cíle, které jsou obsaženy i v Evropském soci, pilíři sociálních práv. Jde zde o flexibilní pracovní podmínky, stejně tak o podmínky platné pro rušení pracovních poměrů. Takže toto všechno jsou priority, kterým se budeme věnovat během bulharského předsednictví. A kromě toho si myslíme, že práce na směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem je pro nás také velmi důležitá, protože z, má přidanou hodnotu a my chceme co největší hodnotu k ní ještě přidat. Zde se jde o eh, rodinné příslušníky, o ty, kteří pečují o své rodinné příslušníky, o ty, kteří mají závazky jak pracovní, tak v pracovním, tak v soukromém životě. Je spousta zemí, kde rodiče nejvíce chybí eh, na eh, pracovním trhu, protože jsou trestáni kvůli tomu, že pečují o své děti. A na to se právě chceme zaměřit, protože pracovní síly na druhé straně chybí. Takže vyvážení pracovního a soukromého života je velmi důležité pro trh práce zvlášť když vycházíme z demografického vývoje, protože to je problém, který mají všechny členské státy. Děkuji vám všem za otázky, děkuji vám také za vřelé přijetí, kterého se nám dnes dostalo zde ve vašem výboru. And thank you for... My vám děkujeme, že jste mezi nás přišel a za to, že jste odpověděl eh, na otázky. Máme, budeme pro vás mít v budoucnosti ještě další otázky. Děkujeme vám, že jste přišel a těšíme se na další setkání v budoucnu. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Uh, uh, yeah.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 Přátelé, ještě nekončí naše schůze, máme další body na pořadu jednání. Bod číslo 23, hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. E, teď máme první výměnu názorů a Uh já teď v tomto smyslu tedy dám slovo paní Tatianě Ždanoce, která je spravodajskou. Paní Ždanoka, máte slovo. Thank you. Thank you, Chia. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všechny na nás zapůsobila. Diskuse s předsednictvím. Slyšeli jsme spoustu přání a dobrých záměrů. A e, téma, za které já jsem odpovědná, nebude e, mezi, patřit mezi ta která eh, rada bere vážně, protože bohužel podle našeho názoru chybí demokratická kontrola postupu, protože eh, Evropský parlament eh, je, má pouze poradní roli. Takže nejsme v situaci, ve které bychom měli být. A naše připomínky nejsou prakticky brány v úvahu. Velmi doufám tedy, že společně se nám podaří vytvořit text, který bude mít silnou podporu celého výboru pro zaměstnanost, že promluví silným hlasem v radě jejíž zástupci zde dnes eh, byli a poslouchali. A já budu velmi pozorně poslouchat připomínky stínových zpravodajů a připravím text na následující diskusi. Takže první hodnocení návrhu komise je pozitivní. Vidíme to, vidíme tento návrh jako krok správným směrem s větším důrazem na sociální práva, na rovné příležitosti, eh, na eh, inkluzi, eh, na to, že to, ta, toto všechno má, je přínosné a je to věc pro kterou, o kterou se zasazuje Evropský parlament už dlouho. Mě, eh, spadá to do Evropského sociálního pilíře, ale mělo by to hm, procházet napříč konkrétními eh, doporučeními. Také oceňujeme ty nové sociální eh, ukazatele. Je zde určitá, určité vodové hodnocení ale eh, nemá to, eh, ne, nespadá to do Evropského pilíře sociálních práv, ani to nemá právní e, sílu. V tom textu bychom by se jasněji mělo hovořit o sociálním vyloučení a o chudobě, dále o vývoji malých a středních podniků a mikropodniků a dále vytvoření inkluzivního a lépe vyrovnaného trhu práce, který bude poskytovat nebo bude požívat eh, příslušné sociální ochrany a eh, umožní plnou zaměstnanost. Takže to tedy jsou naše hlavní cíle které chceme, eh, nebo bychom byli rádi, kdyby byly v textu zahrnuty a já se těším eh, na spolupráci se stínovými zpravodaji, eh, kteří přinesou stanoviska dalších politických skupin. A nyní dám slovo novému členovi v tom tomuto výboru Michal Reči, Rety, který nahrazuje Jutu Steiner. Takže, pane Delgen, máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Také děkuji za představení tohoto textu. Těším se na práci s paní zpravodajkou. Jsou dvě věci, na kterých mi záleží. Za prvé, návrh rady se týká Evropského plíře, Evropského plíře sociálních práv. To je dobré. Pak jde také o to, aby e, hospodářské zájmy byly postaveny na roveň se sociálními zájmy. Aby ty hospodářské zájmy nevytlačovaly, ne, ne, neposouvaly, neodsouvaly sociální zájmy stranou. A proto je potřeba v rámci evropského semestru a v rámci doporučení specifických pro zemi e, ty sociální indikátory ještě e, více brát v úvahu. Připojuji se jinak e, k tomu, co tady zaznělo od předchozích řečníků. Od roku 2015 nedošlo Eh, k žádným změnám, pokud jde o politiku zaměstnanosti a příslušná vodítka této politiky. Vítám, že se tomu nyní Rada a Evropský parlament budou věnovat. Jde především o zavedení minimální mzdy, eh, kdy Rada vyšla vstříc požadavku Evropského parlamentu. Je to tedy pozitivní znamení, které se týká vodítek pro hospodářskou, pro, pro uh, pracovně právní politiku. Takže parlament vítá, že Rada v této oblasti také koná. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Kludemu, který se přihlásil, ale Není tady ani jeho zástupce, takže nyní Ulrike Treběs. Trebesius. Děkuji. Vodítka pro uh, opatření v oblasti zaměstnanosti v členských státech není první zpráva rady. Oproti předchozím uh, zprávám uh, tady chybí zmínka o tom, že by Evropská unie měla být více činná. V ostavce 2 se hovoří o sociálním vyčlenění a o rovnosti mužů a žen. Uh, a z toho se od, tedy odvozuje, že se Evropská unie musí zabývat eh, těmito otázkami. Zmínil se tady také přiměřená záruka v, oblast, eh, v sociální oblasti. Je to snad eh, německý systém Hartz 4? Jak to, že se tady opět eh, objevuje snaha o socialistické modely zaměstnanosti. Snad bychom se už mohli poučit z historie. Tady to jsou věci, se kterými nesouhlasím politika pracovního trhu a sociální politika by měla zůstat nadále v kompetenci členských států. Evropská unie nemůže zaručit nic v sociální oblasti. Pokud ano, tak se musí zabývat také odpovědnosti za náklady. My víme, že odpovědnost za náklady se tedy eh, posouvá do těch vyšších pater na úrovni EU, ale musí to zůstat, zůstat u členských států. Článek 6, tam se hovoří o státních výdajích. Evropská unie nemá právo předkládat eh, členským státům návrhy týkající se jejich výdajů. K tomu jsou tady národní rozpočty. Je potřeba vytvořit um, adekvátní rámec a k tomu je zapotřebí také eh, politická vůle není možné narušovat kritéria pro deficit. Více než kdy dříve eh, tady tento návrh eh, počítá s větší odpovědností na úrovni EU oproti odpovědnosti na vnitrostátní úrovni. Domnívám se, že tím se narušuje princip subsidiarity a eh, proto to musím odmítnout. Eh, jsem vůči tomu textu mimořádně kritická, na, ne, na nejvíc kritická. Děkuji. Eh, Jana Tum is not here. Děkuji, Jana Tum tu není. To znamená, že... Aha, vy zastupujete. Pan... Pane Kalve Šomu, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně Jana není zde a já vás budu trápit, ale bude to stručné. Nebudu zneužívat toho, že mohu vystoupit po paní Trebicius, protože by to nebylo správné. Ona by se nestavila proti mému vyjádření, kdyby mluvila po mně, ale mé vyjádření by mohlo být takové, je to přesně naopak oproti tomu, co řekla. Já věřím v evropskou solidaritu, věřím v evropský model a také si myslím, že za každou cenu je potřeba vytvořit rovné podmínky, tedy level playing field, pro soutěž, která by byla spravedlivá a rovná a nikoli zkreslená. Jinak sociálně vzato Evropa vybouchne a já věřím mnohem více v Evropu než v členské státy. Avšak přeji mnoho odvahy, Janě i zpravodajce, věřím, že uspějí. A skončím tím, že řeknu, jako u každého jiného dokumentu, který je obecný, který je strategický a který vzejde z výboru pro zaměstnanost, je třeba jej směrovat k praktickému naplnění toho, co bylo dohodnuto v Jeteborgu to jest k evropskému sociálnímu pilíři. Bude třeba se obírat tímto směrem. Máme určitý model, máme určitou inspiraci, která je většinová a teď vlastně ze všech možných směrů je povinností, abychom časem postupně z něj učinili něco praktického. A o to bych žádal zpravodajku. Děkuji. Děkuji. Patrik Jarik tu není, někdo jiný z GUE taky ne. Tím se dostáváme k EFDD. Nikdo nezastupuje koordinátorku ENF. Pan Marten, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem naslouchal paní zpravodajce, má velkou odvahu se pouštět do opakujícího se tématu hlavních směrů politiky zaměstnanosti členských států. A jevila se mi jako zklamaná, zoufalá. A já ji chápu. Pan Calvé Šambo nám řekl, jaká příležitost Evropská unie. A jak se říká, podle zdi soudíme zedníka a nerovnosti se nesnižují, ale naopak narůstají. A pane Kalve, existuje tu problém. Cíl plné zaměstnanosti v rozhodnutí rady boj s chudobou a se sociální exkluzí bod číslo 2. Ale ano, pane Kalve Šombo, paní zpravodajko, ty cíle jsou chválihodné. Kdo si nepřeje zabránit nezaměstnanosti, kdo nechce zlepšit fungování trhu práce, kdo nechce rozvíjet efektivitu sociálního dialogu, jak to podporuje hlavní směr 7, anebo upřednostnit a pomoci boji s chudobou a sociální inkluzi, tak jak je to v hlavním směru 8. Kdo si něčeho takového nepřeje? Paní zpravodajko, já chápu, že jste zklamaná protože vy jste dobře pochopila, že jde o seznam zbožných přání. Seznam, u něhož spolu s panem Kalvet Šambonem jsme všichni pro takový seznam. Ale tato žába, která chce být větší než bík 28, zatím je nás 28 stále konvergence, koherentnost, soudržnost, to všichni víme, že jde o nivelizaci od spoda. Ale bohužel ten problém je také v prostředcích pro uchopení těchto cílů. Rozvoj jednotného trhu, stále více mobility a žádný ekonomický patriotismus, strukturální reformy, které zdůrazňuje hlavní směr 6, strukturální reformy, úsporná opatření. Připomínám, dotace Omlouvám se, vím, že vám to vadí. Dotace pro uprchlíky, jak vysvětluje bod 3, jedna strategií schválených v návrhu zprávy komise a rady. Doprovázející sdělení komise k ročnímu zkoumání růstu. Proti tomu se stavíme. A vy to zde konstatujete. Tato zpráva je v rozporu, protože na stránce 68 paní zpravodajko uznává, že, cituji, otvírám závorky, sociální potíže se přenášejí z generace na generaci. Toto riziko je zejména důležité vzhledem k vysokému podílu a rostoucímu podílu osob, které se přistěhovaly mezi mladými v některých členských státech. Uzavírám závorku, já jsem citoval a závěrem. My si přejeme hlavní směry, ale takové hlavní směry, které budou dosažitelné, vyčíslitelné, realistické a spochybnění nástrojů, které zatím, pane Calvé Chambon, přes veškerou úctu, kterou vám dlužím, prokázali neúspěch evropských politik v oblasti zaměstnanosti rok za rokem, dekáda za dekádou. Paní zpravodajko, není mi vás líto, ale chápu vaši deziluzi. Děkuji. Paní Ždanoko. Ano, samozřejmě. Po tak pozorovném vystoupení. Pane Martane, co asi mohu říci? Přesto věřím v Evropskou unii a v sociální model pro Evropskou unii. Přicházím z nového členského státu, ano, My jsme východoevropským státem, který vstoupil v roce 2004 a dva další v roce 2007 a jeden ještě další následně. A teď samozřejmě jsme EU28 a já jsem naprosto nespokojena s procesy větší diferenciace bohatých a chudých, bohatých zemí a chudých zemí a bohatých a chudých v rámci jedné země a úsporných opatření, která byla zavedena a tak dále. Takže skutečně stále věřím, že budeme schopni poskytnout vyvážený text pro politické skupiny a ve svém úvodu jsem řekla, že musíme předložit stanovisko Evropského parlamentu jako celku. Se silnou většinou minimálně. Takže máme tu dobrý základ pro něco takového. A také tu máme sociální pilíř. A já skutečně věřím, že připravíme přiměřený dokument. A problém, na který teď narážím, je, do jaké míry rada vezme v úvahu postoj parlamentu. A tady máme velké pochybnosti v této věci. Avšak přesto musíme odvést svou práci, jsme zvoleni našimi lidmi abychom zastupovali jejich zájmy a samozřejmě většina z nich, z nich usilují o sociální práva. My musíme udělat eh, maximum pro to, abychom se těchto práv zastali. Děkuji vám. Děkuji. Máme tu také zástupce komise. Možná chcete něco doplnit k tomuto tématu? Máte slovo. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova komisi, aby vysvětlila některé věci. Děkujeme za pozvání. Chceme jenom zdůraznit, že hlavní ceny zaměstnanosti byly tentokrát schváleny a upraveny podle zásad pilíře, takže jsme pečlivě srovnali 20 zásad evropského pilíře a to, jak bychom je dokázali nejlépe integrovat do nových hlavních směrů. Takže to je pozitivním krokem vpřed. Jak víte, jaké jsou zásady Evropského pilíře sociálních práv, který byl vyhlášen všemi členskými státy a má významnou podporu od všech států. A velmi se těšíme na spolupráci se zpravodajkou a stínovými zpravodaji, takže pokud potřebujete další vysvětlení ze strany komise, tak budeme velmi rádi se účastnit dalších jednání. Děkuji. Děkuji. Nikdo další nechce mluvit? Dobře. Máme skutečně velký náskok oproti harmonogramu. Teď bychom měli začít 40 minut, než začneme rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a vím, že několik osob si naplánovalo účast na tento bod. A skutečně nevím, jak bychom měli postoupit nyní. Je tu zástupce komise pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, někdo, kdo by mohl zahájit eh, vlastně svým komentářem již nyní, tak nám dejte pár minut. Uděláme si malou přestávku a potom budeme pokračovat rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Yes, we hear now that there will be, uh... Máme informaci, že zástupce komise tu bude za sedm minut. Takže máme sedmiminutovou přestávku a potom budeme pokračovat. Čímž skutečně se dostaneme k páté hodině jako konci. No, vidíš, kdyby jsme začali hned, tak, tak bychom skončili opravdu elegantně. No. Uvidíme. No. <laughs> Ty to je dobrý vývoj. Jo, jo. Co říkáš? Dostáváš? Ještě máš? E, no, já ale ráno letím, mám jenom dva dny. Prosím, a pak další eh, vlastně jako smlouvu mám až na květen. No. to byla náhoda. To, to byl, víš, takový jako na poslední chvíli. Na květem už teď, Prosím tě, já jsem letos dostala lokten, ten celou tému, který jsem několik let neměla. Asi ale dlouho, asi pět let jsem ho neměla. A letos prostě, už prostě nevyplňovala, pak my pak, pak jako mě říkali že jsi úplně blbá, třeba bych něco dali. <laughs> Tak jsem dala a, a oni něco dali. Ale prosím tě, žádný Štrasburg, jenom tady Brusel. Hmm. No ale květen, červená prosinec. <laughs> Což je dobrý, že jo? Tak aspoň No. No víš co, oni vždycky pak občas něco se objeví takhle na poslední chvíli, že volají si můžu přeletět druhý den, no. no. Což je takový naprtno. A mm, v Čechách děláš? E, trochu. Ale ještě funguje deli? Deli kde Grabák už dávno nefunguje. Tam už ale několik let. Tam je už vám ještě má No. Myslím, že už ani Filip nefunguje. To je bracha. To byl Němčinář. Jo. Mm. Bohužel, že občas něco přeloží ještě. On trochu on překládal docela rád. No ale hele, taky už mu je přes 70, že jo. mě zajímá, co jsem si udělala, že jsem si tu lištu dala na bok. Musím ji nějak přetáhnout zpátky domů. Jo, tady vidíš to? Šnorchlaři. Co? Šnorchlaři. Jo, šnorchlaři, no. To je právě na... Ty máš teda pěknou postavu. Na tom reunionu, no tak to, tohle asi, když jsme byli poprvé před pěti lety. No to tak ale... Jo, no to těší mě kompliment. Dostěžka nejsem. Sakra. Víš, tam má moc krásný, to bude dobrý dom. Se ráda potěším pohledem vždycky vzpomínkou na nějaký příjemný chvíle, víš. <laughs> no. Co je ta vaše oblíbená destinace? Ne, no tak tam, tam bylo hezky, že jo. A tam jsem byla šťastná. Ne? Tady mám také jednu rodinnou fotku. E, jsme se fotili, když ten mladší kluk promoval. Tak vždycky, když je nějak zlé, tak tak mám, eh, eh, tak vidím, že, že eh, byly doby, kdy bylo dobře a bude zase dobře. No tak jako čas se nevrátí, ale to je příjemný, když zrovna není růžová doba si moc vzpomenout na nějakou, která byla růžová, aspoň pro mě teda.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

Uh, uh, Přátelé, máme náskok oproti programu, ale myslím, že tady už nemůžeme dále čekat a tak budeme pokračovat uh, s naším jednáním. Každopádně máme 20-minutový náskok. Dovolte, abych dala slovo zástupci komise, zástupcům komise, kteří se pro vás připravili prezentaci. Jejímž tématem je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Jsou to zástupci DG Employment a DG Just. Takže nejprve kolega z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Máme skutečně v prezentaci téma rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jak jistě víte, je to součást Evropského pilíře sociálních práv. Jsou tady ještě další nevyřešené věci, velké úkoly, Jedná se tady o iniciativu, směrnici a doporučení komise. V loňském roce eh, přijala komise Evropský pilíř sociálních práv, který byl koncem roku eh, podpořen. Obráží rychlé tempo změn v oblasti stárnoucí populace, digitalizace a globalizace. Tyto změny vytvářejí jak příležitosti, tak velké úkoly. Smyslem je zajistit občanům v tomto novém prostředí zajistit práva. Pilíř obsahuje 20 zásad. Tři z nich jsou přímo navázány na cíl iniciativy pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jedná se o kvalitu života a rovnováhu mezi soukromým a profesním životem rodičů a pečujících osob. Uh, it also calls for... Je tady také výzva o pro eh, rovnou, rovné příležitosti mužů a žen. Tyto zásady se týkají péče o děti a rodičů. Dovolte několik slov o těch hlavních výzavách iniciativy pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Za prvé, ekonomická a sociální situace v Evropě se mění velice rychle. Stále více přibývá kvalifikovaných žen. Nicméně ženy jsou nadále méně zastoupeny mezi zaměstnanými lidmi. Asi o 12 procentních bodů oproti mužům a v některých eh, zemích je to může být ještě větší rozdíl. Týká se to také žen v částečném pracovním úvazku. Jak jistě víte, eh, tak v 16, je tady 16% rozdíl mezi platem žen a mužů. Rodičovství a odpovědnost pečujících osob jsou právě eh, jedním z jednou z jedných sil těchto rozdílů. V některých eh, zemích se ty nůžky ještě rozevírají. V průměru je to o, o 9% méně žen s jedním dítětem. Naopak u mužů, kteří jsou doma s dětmi, je ten efekt eh, opačný. Zaměstnanost eh, mužů s jedním dítětem je o 12 eh, bodů vyšší. Pokud jde o tvorbu politik, tak tady jsou tři velké úkoly, e, které řeší tento balíček. Jde o rozdělení e, odpovědnosti. Jednak jsou tady e, neadekvátní rodičovské dovolené. Samozřejmě Eh, ta rodičovská či mateřská dovolená bude sehrávat úlohu při rozhodování žen o tom, zda zůstat doma s dítětem anebo se vrátit do pracovního procesu. Dostupnost a atraktivita eh, pro muže spočívá v tom, že existuje otcovská a rodičovská dovolená. Samozřejmě to má dopad na dělbu práce a rozdělení péče mezi oběma rodiči. Víme, že v těch členských státech, kde je eh, placená otcovská dovolená, tak eh, je dosaženo pozitivních výsledků, pokud jde o zaměstnanost žen. Nedostatek eh, materské dovolené má také dopad na dělbu odpovědnosti v péči mezi oběma rodiči. Většinou jsou to ženy, které mají na starosti děti a proto odcházejí z pracovního trhu. Také to, že není možné si eh, flexibilně upravovat eh, pracovní dobu, eh, vede k tomu, že lidé odcházejí z pracovního trhu. K tomu by mohla na pomoci právě flexibilní pracovní doba a další opatření. Druhým hlavním úkolem, eh, který, by, mm, který se týká rovnováhy mezi péčí u mužů a žen, je nedostatek formálně poskytovaných eh, pečovatelských služeb Pokud jde o tento nedostatek, tak to právě eh, vede k odchodu žen z pracovního trhu. Evropský pakt o rovnováze eh, mezi eh, pohlavími má za cíl zlepšit formální, zlepšit tedy přístup k formálním pečovatelským službám. Většinou jsou to ženy, které právě eh, se stávají těmi neformálními pečovateli o příbuzné. Je to především věková skupina mezi 50 a 60 lety, eh, kde eh, právě ženy spíše se ujímají té role pečovatele, než tomu mužů. Dalším úkolem, eh, který je potřeba vyřešit v souvislosti, v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem, jsou eh, faktory odrazující. Jsou to například eh, přenosné daňové kredity a další opatření, které mohou Eh, přispět eh, k efektivním daňovým sazbám. Jsou to opatření, která by mohla na pomoci zamezit odlevu eh, pracovníků z trhu. Jsou tady také fiskální pobídky. Ve většině členských států existují určité faktory, které odrazují, e, poněvadž e, samozřejmě za péči o děti je nutné platit. Suma sumárum e, se to projevuje v nákladech jak ve veřejné, tak soukromé sféře. Občané jsou totiž vystaveni tomu, týká se to především žen, že mají menší možnost ke kariérním rozvoju, rozvoji Vede to také ke konfliktům, děti jsou vystavovány větším rizikům, podniky, firmy e, se potýkají s nedostatkem e, kvalifikovaných pracovníků, jsou tady trendy e, nižší produktivity a také malé zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Má to dopad na veřejný rozpočet, což potaž má dopad na fiskální stabilitu. Také je, je tady 370 miliard euro, které eh, představují náklady plynoucí z této nerovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pečujících osob. Naším problémem je eh, pro, eh, nedostatečný přístup ke vzdělání. Iniciativa pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem se snaží eh, tyto eh, úkoly pojmout. Eh, jde to až za revizi směrnici o mateřské dovolené. Bere se samozřejmě v úvahu vývoj ve společnosti. Tato nová iniciativa má za cíl Eh, řešit nedostatečné zastoupení žen na pracovním trhu a mm, uvažuje o propojení různých nástrojů, které by mohly umožnit eh, rodičům a pečujícím osobám nalézt lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a také lépe rozdělit odpovědnost mezi muže a ženy. Iniciativa pracuje s různými nástroji, především je to návrh směrnice a sdělení komise. Hlavní, jedním z hlavních eh, prvků tohoto návrhu směrnice, eh, který vychází ze osobecného přístupu a stávajících práv, je zavedení otcovské dovolené. Znamená to, že e, otcové by si mohli vzít až 10 dní otcovské dovolené e, v období narození dítěte a e, těchto 10 dní by bylo kompenzováno na úrovni placené nemocenské dovolené. Bude to znamenat přínos pro děti, menší stres pro otce. Mělo by to mít také větší dopad, eh, lepší dopad eh, na, respektive příznivý účinek na eh, přítomnost žen na pracovním trhu. Například v Portugalsku, kde je nyní možné čerpat otcovskou dovolenou v rozsálejší míře, tak 80 otců využije poté tehdy také, poté také možnosti rodičovské dovolené rozšíření možnosti vzít eh, si mateř, eh, pardon, rodič, rodičovskou dovolenou je dalším z nástrojů. Takže o co, rodičovská dovolená trvá až čtyři měsíce. Nyní mohou eh, rodiče si předat vzájemně až tři měsíce V návrhu je zachována tato čtyřměsíční lhůta. Ty čtyři měsíce budou kompenzovány na úrovni placené nemocenské dovolené. Ovšem není tady možné tu dovolenou eh, předat z rodiče na rodiče. A lze možné, je možné tuto rodičovskou dovolenou čerpat až do eh, věku 12 let dítěte. Domníváme se, že to bude mít také lepší dopad na zaměstnanost, jak svědčí e, statistika ve Švédsku a Německu. V tomto návrhu směrnice také najdeme ustanovení pro dovolenou pečujících osob, osob, které se starají o vážně nemocné či e, příbuzné. Tady zatím není žádná legislativa na úrovni EU s výjimkou force majeure. Je možné podle tohoto návrhu aby si pečující osoba vzala až pět dní ročně s kompenzací na úrovni placené nemocenské dovolené. návrhu také najdeme ustanovení o flexibilní pracovní době. Také rozšíření práva žádat eh, flexibilní pracovní dobu. Také se předpokládá, že bude možné žádat o zkrácenou pracovní dobu a směrnice o částečném pracovním úvazku také předpokládá, že všichni pracovníci budou moci o částečný pracovní úvazek zažádat. Týká se to dětí do věku 12 let a pečující osoby mohou požadovat buď to sníženou pracovní dobu, flexibilní pracovní dobu, a nebo si uh, upravit uh, pracoviště. respektive pracovat flexibilním způsobem. Počítá se také s určitou ochranou těch, kteří těchto práv požívají. Takže otcovská dovolená zatím nebyla součástí legislativy EU. Ustanovení o jako rodičovské dovolené zacházejí nad eh, stávající ustanovení a také jsou tady ustanovení, eh, která jsou širší než ta dosavadní. Jsou to ustanovení týkající se flexibilní pracovní doby. Tak, aby bylo možné doplnit eh, tyto legislativní návrhy, tak iniciativa počítá také s legislativními opatřeními k podpoře členských států v dosahování lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Opatření najdeme ve sdělení, které jde ruku v ruce s touto iniciativou. Jsou zde uh, tři priority. První se týká dovolené související s rodinou. Jsou tady také akční body, které by měly směřovat k podpoře stávající legislativy. Jsou tady věci jako zlepšená, zlepšené zhromažování údajů, a benchmarky. pokud jde o eh, ty, kteří mají druhotný, kteří jsou na druhém místě, pokud jde o e, zajišťování prostředků, tak to řeší další oblasti sdělení. Jsou zde opatření, které směřují k odstranění nedostatků v členských státech tím, že by se e, zlepšilo shromažďování údajů, lépe by se monitorovaly výsledky v rámci evropského semestru a podpoří se také sdílení osvědčených postupů. Pak se také počítá s dodatečnými prostředky z fondu EASI, ESIF a EFSI. Takže to jsou ty hlavní prvky iniciativy v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Děkuji za vaši pozornost a Závěrem bych rád řekl toto. Je jasné, že v členských státech najdeme různé tradice, kultury a různé systémy, ale jsme zároveň přesvědčeni, že pokud bude pokračovat výměna osvědčených postupů, tak ten eh, cíl dosáhnout lepší rovnováhy a překonání těchto velkých výzev, eh, které nám předkládá vnitřní trh, lze dosáhnout. Děkuji pěkně. Thank you. Uh... Děkuji vám. Eh, je přítomen zástupce DG Just, nebo ne? He Yeah. Um, okay, great. Výborně. Thank you for being here. Děkuji vám, že jste přišel. Máte slovo, prosím. No, thank you. I think at this stage, I mean, we have... Um... Eh, děkuji vám. Já si myslím, že my teď máme ještě další prvky eh, této iniciativy sladění pracovního a soukromého života. Ehm, nevím, zda bych se měl o tom daleko více rozšiřovat. Jde o to, že je to součást Evropského pilíře sociálních práv. Je to věc, kterou podporujeme samozřejmě, počítáme s vaší podporou a diskutujeme o tom s členskými státy. Hlavním cílem této iniciativy v kontextu Evropského pilíře sociálních práv je další pokrok v oblasti eh, rovnosti pohlaví. Jsme přesvědčeni o tom, že je prostor pro zlepšení, i když už bylo pokroku dosaženo. Už se E, projevuje v praxi, ale pořád ještě je příležitost k dalšímu e, zlepšení a my jsme přijali opatření, bo přijímáme opatření, jak to dosáhnout. Děkuji a nyní dám slovo zpravodaji za Empl, pan Kasa. Z, z e EPP máte slovo. Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně, děkuji komisi za návrh, děkuji za prezentaci. Ten návrh přišel včas a Eh, dotýká se všech prvků eh, sladění soukromého a pracovního života, eh, zaměřuje se na pracovní podmínky, na úvazky, na různé dovolené. A ten návrh má za cíl se zaměřit se na muže, aby měli otcovskou dovolenou tak, eh, aby se eh, tím zlepšily pracovní podmínky pro ženy a aby se eh, zesouladily pracovní podmínky a povinnosti v, ži- v osobním životě. Také stojí za to poznamenat, že jde o první návrh v rámci Evropského pilíře sociálních práv, který byl, tato iniciativa byla předložena v listopadu ve Švédsku. Při prezentaci této, tohoto návrhu se objevila řada nových prvků, které eh, pomohou eh, vyřešit problémy, které existují v zesouladění pracovního a soukromého života pro oba rodiče. Je zde řada těchto nových prvků, teď se o nich diskutuje se zainteresovanými stranami. Je to práce, která, na které se nyní pracuje. Máme ještě spoustu práce, abychom dosáhli správné rovnováhy této, v této legislativě, bo díky této legislativě. A e, zaměřuje se také na pečovatele, kteří reprezentují a budou reprezentovat čím dál tím větší procento naší eh, populace. To, co se navrhuje, pokud jde o otcovskou dovolenou, tak myslím si, že to je eh, schůdný pokrok v rámci tohoto návrhu a myslím si, že to je realizovatelné. Pokud jde o flexibilní pracovní podmínky nebo flexibilní úvazky. Domnívám se, že to je také cený návrh a e, myslím si, že je možné to ještě trošku vylepšit, e, e, zaměřit se na pracovní metody a na ještě lepší soulad mezi pracovním a soukromým životem. Na druhé straně očekávám kompromisy které se týkají nepřenositelnosti čtyřměsíční rodičovské dovolené nebo otcovské dovolené, která teď je v délce jednoho měsíce. Zase jde o to, že zajímavé skupiny mají za cíl najít nějakou eh, rovnováhu, nějaký kompromis, který uspokojí eh, tato práva. A jde o kompenzaci na úrovni nemocenské. To lze různě interpretovat v jednotlivých členských státech a z mého původního, mém původním konceptu je to jasné. Já si myslím, že eh, je třeba mít lepší zastoupení ve všech hlediscích. A závěrem bych chtěl říci, že eh, mým cílem je nalézt rovnováhu, a nebude to snadné, mezi eh, zavedením všech eh, práv, souladem mezi pracovním a soukromým životem a potřebami průmyslu, především malých a středních podniků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Kaso. Maria Arena. Arena má slovo za SAD. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se za spoždění, ale někdy se těžko slaďuje profesní život zde v parlamentu, když přecházíme z jednoho výboru do druhého. Děkuji panu Kasovi za prezentaci této věci, která je velmi důležitá, pokud jde o rovnováhu soukromého a pracovního života byla provedena studie ve Francii, která ukazuje, a myslím, že ta studie by mohla být extrapolována na většinu zemí. 57% zaměstnanců má potíže plnit byť jen administrativní formality a domácí práce. A 16% lidí prostě není schopno vykonat domácí práce, které jsou vyžadovány uvolnit čas pro společenský život je složité pro většinu lidí. 51% zaměstnanců eh, těžko tráví čas se svými blízkými a 40% je těžko schopno mít společenský život mimo svou práci. Jsme tedy uspůsobeni, abychom se při práci pomalu zabíjeli, anebo pracujeme proto, abychom žili lépe. Máme pracovat proto, abychom žili lépe. To je cíl, který bychom všichni měli sledovat. A v tomto kontextu chci poděkovat eh, Evropské komisi za tuto iniciativu, protože jsme prožili to opuštění směrnice o mateřské dovolené skrze proces REFIT. Bylo to drama, protože šlo o mimořádnou práci, která byla odvedena jak Evropským parlamentem, ale také komisí, ale bohužel, protože zde nebyla vůle ze strany rady, bylo obtížné evidentně postoupit ku předu. A přesto přeze všechno komise předložila tuto iniciativu, protože komisařka je si dobře vědoma, že ty potíže nejsou pouze eh, v oblasti sladění těchto forem života, ale také to souvisí s našimi podniky a s rovnováhou mezi muži a ženami na pracovišti. A to navazuje také na konkurenceschopnost našich firm, protože přes 50 pracovníků se necítí dobře v práci tak jejich produktivita nebude na úrovni očekávání. A pokud ženy, které mají vysokoškolské diplomy, nemohou vstoupit na trh práce, tak prostě jsme vyplýtvali naše prostředky, protože platíme za studia, která potom nejsou správně ohodnocena. Jedno číslo. Žena, která má tři děti, její podíl žen na zaměstnanosti klesá na méně než 50%. A muž, který má tři děti, jeho účast na zaměstnanosti je 80%. Takže si do, dobře dokážete představit ty stereotypy, ve kterých se pohybujeme v Evropě. Je třeba tedy jednat. A Liga rodin, která je v evropské síti COFAS, skutečně uchopila iniciativu komise a připomíná tři důležité pilíře. První pilíř eh, otcovská dovolená, která je povinná 10 dnů, která bude placena. Je důležité, aby se otcové vrátili do rodinného kruhu, protože tam mají své místo. A víme dobře, že pokud tato dovolená není povinná, tak sociální tlak na podnik je takový, že si tuto dovolenou neberou a pokud nebude hrazená, tak eh, to znamená, že také znamená také, že eh, muž tedy by vystavil domácnost do obtížné situace. Rodičovské, rodičovská dovolená, druhý bod je třeba hovořit o přenositelnosti, ale dnes rodičovská dovolená je čerpána v Evropě 2,7% mužů. Když si vezmete rodičovskou dovolenou, tak jenom 2,7% mužů využívá této dovolené. Takže doplníme přenositelnost, zajistíme, aby ještě více žen bude čerpat tuto dovolenou, protože když se dá převést, tak taky čerpají ženy. Takže tady je skutečně třeba vést diskusy, proč chceme zavést tuto dovolenou a myslím, že je zásadní, abych muži se vrátili k rodičovské dovolené 2%, to jsme velmi daleko toho, co je třeba z hlediska rovnosti. A samozřejmě otázka úhrady rodičovské dovolené. Proč je ta úhrada důležitá? Protože když k ní nedochází, tak já rozumím argumentu, že je to nákladné pro podniky. A je to také důvod, proč v iniciativě komise je návrh v tom, že je třeba to řešit systémem solidarity. A to je zde zajímavé. Jde o řešení cestou systému sociálního zabezpečení a nikoli k tíži jednotlivých podniků. A malé a střední podniky by mohly toto pocitovat jako zátěž významnou, pokud by byla pouze záležitostí pro tyto podniky. Otázka solidarity je velmi důležitá. Vracím se k k té úhradě. Když to nebude hrazeno, co se stane? Dnes neexistuje solidarita. Domácnosti platí za snížení pracovní doby, ženy platí za snížení pracovní doby, protože není to placené a jsou k tomu donuceny, tak se vlastně ochuzují, protože jsou donuceny opustit práci. Když se říká, že to bude placené, tak slyším argumenty podniků. A já zase rozumím argumentaci domácností, které jsou pod Prahem chudoby v Evropě. Když jsme rodinou kde je samoživitelka, musíme hlídat děti a nikdo jiný to neudělá, tak potom prostě neplatí žádná solidarita a jednotlivec to platí. Je tu také argument, kdo to bude hradit, ale když bych si měl vybrat, tak si přeje, aby, to, aby zde platila první úroveň solidarita, tedy podnik, spíše než nulová solidarita, což je jedinec, maminka, často jsou to ženy, maminka, která má na starosti své děti a která musí chudnout, protože má děti. A potom se divíme, že je porodnost pod úrovní dvou dětí na ženu. Nesmíme se divit. Musíme skutečně jít směrem k většímu blahobytu rodin, aby ta porodnost byla vyšší. Konečně dovolená pečujících osob. Pokud chceme zachovat sociální vazby v Evropě a Evropa je kontinentem sociálních vazeb, tak otázka pečujících osob je důležitá. Je třeba mít možnost věnovat čas členu rodiny, který prožívá dramatickou situaci související s nemocí, tak možnost mu věnovat čas, to je také náš sociální model. I to bychom měli rozvíjet a platit. Takže já děkuji za tuto iniciativu komisi. Jsme připraveni jednat se zpravodajem o úpravách, protože tato iniciativa bude skutečně iniciativou, která by měla být ke cti v tomto volebním období, jak Junkrovi komise rady, ale také Evropského parlamentu, aby Evropa byla skutečně sociální Evropa, o které jsme mluvili v Jeteborgu a i jinde. A to budou konkrétní kroky pro sociální Evropu, pro podniky, pro zaměstnance, pro matky a samozřejmě také pro děti. Děkuji vám a budu spolupracovat konstruktivně se spravodajem. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Paní Žitnanská, máte slovo? Děkuji vám, děkuji komisi za představení tohoto návrhu který vnímám jako návrh, který nejenom umožní ženám se více zapojit na trh práce, ale je to také návrh, který může posilnit rodiny, protože když hovoříme o otcovské dovolené, o možnosti různých flexibilních úvazků, hovoříme také o tom, že rodina může strávit více času společně. A Eh, může nejenom pracovat a vydělávat, ale také spolu trávit společný čas. Pro mě je důležité, že v tomto návrhu je poznámka o tom, že musíme respektovat a brát v úvahu také zájmy malých a středních podniků. To znamená, potřebujeme takový návrh, ve kterém budou zastoupeny oba zájmy. Zájmy rodin a na druhé straně zájmy zaměstnavatelů. Já velmi spolupracuji s osobami se zdravotním postižením a proto je pro mě důležité se věnovat možná i více otázce opatrovat, eh, pečovatelů a jejich eh, postavení. Máme spoustu neformálních pečovatelů, kteří se musí, musí vzdát části svého úvazku nebo celkově musí přestat pracovat, aby se mohli eh, starat o své příbuzné, takže si myslím, že zde je taky prostor pro zajištění lepšího postavení pro tyto pečovatele. Také bych se chtěla zaměřit na otázku lidí, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, kteří jsou ale osobami za, e, e samostatně výdělečně činnými a naplňují e, podstatu zaměstnan, zaměstnání, takže e, je třeba se jim také věnovat. Mám v řadu námětů, které do této iniciativy přinesu a těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji. Děkuji. Renata Weber zde není, jak vidím. E, Tania González Penas má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a chtěla bych poděkovat také komisi za příležitost, kterou máme vyměnit si s ní stanoviska e, o tomto návrhu směrnice. Domníváme se, že to je velmi zajímavý návrh, který Eh, vzbudil velký zájem občanské společnosti a rodin, protože jsou zde velmi pozitivní prvky, na kterých budeme pracovat, ale musím říci, že z našeho hlediska je zde špatné východisko, protože už léta eh, komise blokovala úsilí reformovat směrnici o mateřství a eh, podle našeho názoru by bylo eh, lepší renovovat upravovat nebo přepracovat eh, směrnice, které jsou eh, tak, že se vytvoří i vlastně jedna nová, protože tak můžeme začlenit i muže, protože ženy eh, v 90% využívají všech dovolených, kdežto u mužů, i když je jejich dovolená placená, tak využívají daleko méně. Chceme dosáhnout rovnosti žen na pracovním trhu a hovoříme přitom o e, této distribuci péče o děti a když chceme, aby ženy e, se více věnovaly e, trhu, nemůžeme chtít, aby zároveň věnovaly daleko více času výchově svých dětí. Takže směrnice o mateřství se zabývá čistě jenom eh, mateřskou eh, a rodičovskou dovolenou a eh, jsou zde některé konkrétní věci, které nám dělají starost, například nepřenositelnost, nebo líbí se nám nepřenositelnost otcovské dovolené ale vidíme, že je zde eh, řada překážek. Ta eh, otcká dovolená 10 dní není eh, povinná, takže ženy mají povinné dva týdny kvůli mateřství a nepřipadá nám, že toto je tedy velmi vyrovnané. Pokud jde o rodičovskou dovolenou během těch 12 let, my si myslíme, že v tomto smyslu bude těžké to dos- toho dosáhnout, protože jsme v tomto smyslu tedy skeptičtí. Jsme skeptičtí, aby eh, nebo rodiče eh, to takto čerpali, protože když se to dítě narodí, tak potřebuje 24-hodinovou péči. A navíc ještě jsou tady dovolené, eh, kdy vždycky ta péče v prvních měsících po narození dítěte je na matce. Na základě údajů, které máme, eh, muži si berou otcovskou dovolenou, když eh, mají za to eh, kompenzace alespoň 80 platu, takže ta, ta, ta odměna za to musí být pokud možno stoprocentní a minimálně 80%. Pak pokud jde o možnost flexibilních úvazků, zde je třeba brát v úvahu eh, to, že žena může být k dispozici, plně k dispozici z domova, takže takovýto eh, koncept eh, flexibilní práce. Dále jsou zde jedno rodičovské domácnosti, eh, na které je třeba se podívat ještě z druhé stránky, které musí mít možnost čerpat obojí eh, druh dovolené a také fakt, že eh, kon, máme koncept, koncepci rodiny, jak, tak jak ho máme teď, tak spíš se zaměřujeme na současné rodiny, a my bychom chtěli, aby to byla koncepce širší, například osoba, která potřebuje péči, mohla si vybrat svého pečovatele nebo pečovatelku, eh, tak, aby to mohl být třeba přítel, přítelkyně, soused, sousedka, prostě někdo, eh, kdo, koho dobře a důvěrně zná. To jsou tedy další aspekty, které Eh, nám, nás znepokojují, jinak ten návrh je pozitivní a budeme spolupracovat, abychom ten návrh ještě vylepšili. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní Ždanoka má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, my eh, vítáme návrh komise. Já jsem byla spolu s pravodajkou eh, pro eh, usnesení Evropského parlamentu týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, které bylo schváleno v roce 2016 Pracovala jsem na tom také s výborem za výbor eh, pro ženy. A pokud jde o tento dokument, tak eh, diskuse byla obsáhlá a takovou bohatou diskusi budeme mít i teď, pokud jde o eh, otcovskou dovolenou, přenositelnost, nepřenositelnost tady v parlamentu většina byla proto, aby eh, byla přenositelná částečně. A já eh, teď vyjádřím eh, stanovisko své skupiny zelených EFA, kde jsem stínovou spravdajkou ve výboru pro ženy a Eh, konzultovali jsme to se řadou nevládních organizací. Předpokládám, že pan Kasa měl taky eh, tuto, přijít, tuto možnost. Mateřská dovolená. Eh, jsme spokojeni s tím, že se nemění a otcovská dovolená, návrh na otcovskou dovolenou se nám nelíbí. My nejsme spokojeni s tou kompenzací eh, na úrovni eh, nemocenské, eh, protože ta je minimálně 40 platu. A my bychom navrhovali vyšší úroveň, alespoň 60 nebo 80 platu. A pokud jde o otcovskou dovolenou, největší diskuse bude probíhat o přenositelnosti. Máme určité nevládní organizace, které vyžadují absolutní nepřenositelnost otcovské dovolené. A e, chápeme, že musí být nějaký kompromis v tomto návrhu parlamentním a e, parlament opravdu bude na tomto stanovisku z tohoto hlediska pracovat. A e, ta kompenza, pokud je o tu kompenzaci, tak máme stejné e, vlastně požadavky nebo stejné stanovisko jako v případě nemocenské. Nemo, I nemocenská je velmi nízká. A pak tady máme eh, eh, matky či otce samoživitelé. Myslím si, že eh, v návrhu komise je závažná chyba tím, že osamělé rodiče nebere v úvahu vůbec. Takže můžeme mít třeba osmi měsíční Eh, otcovskou dovolenou eh, v případě, když je eh, samotný jeden rodič, tak může se podělit o tuto dovolenou s někým jiným, například s rodiči nebo se svým partnerem, ať je, to registrované nebo neregistrované partnerství, nebo s, něký, s nějakým jiným člověkem. Každopádně je třeba sem zahrnout i Eh, jedn, eh, i rodiny, které mají jenom jednoho rodiče. Eh, nenechat je mimo tak, jak jsme slyšeli v tom návrhu, většinou totiž jsou ženy samoživitelky nechané na pospas svým problémům. Jinak pokud jde o pečovatele a jejich dovolenou, jsme rádi, že tento nový, tato nová věc je zde zahrnuta této myšlenky, tuto myšlenku oceňujeme, ale těch pět dní můžeme brát jenom jako pilotní projekt, to je, který je třeba ještě dále rozvinout. A flexibilní pracovní úvazky, to jsou velmi dobré návrhy, ale dávali bychom přednost tomu, aby zde bylo eh, pevné právo Eh, mít možnost se vrátit zpátky na 100% plný pracovní úvazek, pokud si to bude eh, rodič přát. Takže tedy to jsou naše úvodní stanoviska před konzultacemi. Děkuji, eh, děkuji. Je mi líto, že to musím říci, ale snažte se Eh, držet eh, při, eh, nebo snažte se mluvit krátce, protože nebudou moci všichni se vyjádřit, pokud budete hovořit příliš dlouho. Laura zde není, Joel Milan z ENF je tady, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, přišel jsem o něco později, zdržel jsem se v jiném výboru a bohužel jsem neslyšela sdělení komise. Ale přesto četla jsem zprávy a vím, jakým směrem se to ubírá, tedy rozhodná snaha Evropské unie dospět k rovnosti mužů a žen i v něčem, co se zdá být tak, že práce osobozuje ženu a zotročuje muže. To mě musíte ještě vysvětlit, ale chci zdůraznit jednu věc velmi obtížně nalezitelnou rovnováhu pro ženu, která, nebo muž, který pracuje mezi osobním životem, pracovním životem a třetím životem, tedy životem, kdy se stará o rodiče či děti, kteří představují závislost. To jsou velmi bolestné případy a dobře chápeme, že osoby pečující chtějí mít sociální život, společenský život a chtějí pracovat a je to výsada státu a nemělo by to být sdíleno směrnicemi a jinými předpisy. V každém členském státě je třeba vytvořit legislativu, která umožní maximálně pomáhat, pečovat a obvykle technicky a lidsky se tedy lidé snaží pomoci osobám závislým a ty, kteří mají tyto události, které nejsou přivatelné, nastanou, tak je třeba mít možnost si zachovat profesní aktivitu. A není na zaměstnavatelích, aby to umožňovali, na poměrně jednoduchý rámec, který by spočíval v rodičovské dovolené nebo dovolené pro syny a dcery. A tyto situace se množí zejména z důvodu stárnutí populace a případu závislosti, kde si přeme mít své blízké doma a ne v různých zařízeních. Tedy každý návrh směřující k flexibilitě a jednoduchého rámce, který umožní sladit obě činnosti, tedy jak pracovní, tak soukromý život. To, něco takové by bylo vítané, ale nemůžeme si myslet, že rodičovská dovolená přesáhne určitou délku, která by bránila zaměstnavatelům normálně řídit svůj podnik. Takže musíme nalézt obtížnou rovnováhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, nyní si eh, eh, poslechneme DG Implement, DG Just. Máme zde, nebo ty jsme, ty jsme si teď poslechli a teď máme z výboru FAM pro ženy zpravodaje a stínové zpravodaje paní Kozlovská Rajevič. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat komisi za návrh Musím říci, že to je řídká příležitost, kdy záležitost trhu práce se e, e, bude podléhat regulaci a přitom používáme jako argument práva žen. Využíváme tedy této příležitosti vyrovnání e, nebo sladění obou povinností. Je to ženská záležitost. Ženy mají velký, velkou potíž sladit svůj pracovní a rodinný život. Týká se to ale i mužů. Tento návrh sleduje především ženská práva a ženy kulturně jsou odpovědné za své rodiny. Každopádně není e, záruka nezávislého zdroje příjmů. Pro případ, že se starají o děti nebo o své příbuzné, takže ženy e, musí počítat s odpovědností státu a Evropské unie, které musí umožnit zaměstná, aby tyto ženy pracovaly, aby měly zaměstnání a odstranit bariéry. E, nech budeme hovořit mnoho o detailech, každopádně Každopádně diskutujeme o tématu nepřenositelnosti eh, dovolené. To je hlavní prvek práva žen a je to důležitá součást tohoto návrhu. Proč? Protože muži i ženy mají odlišné pozice na trhu práce a jsou vnímáni různě z hlediska práv a z hlediska různých dovolených. Tak jak jsem už říkala, muž, který má děti, je E, e, zaměstnavatelem chápat pozitivně, protože děti jsou e, dokladem jeho, jeho věrnosti podniku a je to považován za něco seriózního, kdežto u ženy je to, jsou ženy považovány za hrozbu v tom smyslu, že žena odejde na mateřskou. Takže práva žen by se rovněž měla objevit spolu eh, nebo vedle pozice eh, mužů. A muži by měli využít této příležitosti a využít otcovských dovolených eh, tak, aby vnímání na trhu práce bylo spravedlivější. Z tohoto hlediska je koncepce otcovské dovolené důležitá, protože nejenom to umožňuje otci věnovat se rodině, věnovat se dítěti, to je nové z evolučního hlediska, hlediska. A také je to pozitivní pro rodiny, protože rodina potřebuje tátu. A když poskytneme mateřskou dovol, eh, otcovskou dovolenou, pardon, tak eh, můžeme ženy lépe ocenit na trhu práce a ženy budou eh, rovnoprávnější na trhu práce. A na závěr chci říci, že věřím tomu, že naše spolupráce na tomto návrhu eh, bude dobrá i v takových otázkách, jako je nepřenositelnost, to je klíčová otázka. Jsou zde určité otazníky, protože na jedné straně je důležité, aby muži měli nezávislé právo na otcovskou dovolenou, ale na druhé straně bychom měli mít eh, možnost mít společnou dovolenou a společně se starat o děti, především když to jsou mimi maminka. Takže jsou, už toto je už vyřešeno v některých státech. Je tam určitý půl mateřské i otcovské dovolené. Oba rodiče si je mohou vybrat společně a společně se o děti starat. To je důležité, ale když budeme mít nepřenositelnost, tak toto půlování bude nemožné. Předchozí, předchozí směrnice bude nahrazena tímto ambicioznějším návrhem a otázka je, jaké je minimum, protože eh, komise se může zaměřit na nařízení týkající se minimum, minim eh, otcovské dovolené a budeme tedy mít minimální záležitost eh, a za SD nyní dávám slovo Vilja Blinkjevičuta. Za socialisty Maria Arena to už vyjádřila. Vyjádřila pozici naší skupiny. Já jsem žádala o slovo jenom proto, abych vyjasnila tři věci, takže doufám, že to bude možné. Paní předsedkyně, určitě hovoříte za výbor FAM. Já jsem nepožádala o řečnickou dobu, takže musíte počkat tedy. Je mi to líto. Musíte počkat. Takže vy zastupujete? Ne, já jsem taky přišel pozdě, takže jsem neviděl celou rozpravu a sedím ve výboru FAM ale nechci být mluvčím výboru pro práva žen. Jedna, jednu věc bych chtěl zde zdůraznit. Je to sladění soukromého a pracovního života se hodně točí okolo práva na rodičovskou dovolenou a podobně, ale chci uvést jednu informaci, která je důležitá. Děkuji komisi za to, že iniciovala tento návrh. Týká se to ekonomického aspektu. Francouzské monitorací středisko pro ekonomickou konjunkturu dokončila průzkum, kde jsou zastoupeny všechny pracovní kategorie a bylo jim položena otázka, chcete mít větší odpovědnost na svém pracovišti. 78% pra- pracovníků mužů nebo žen odpověděli záporně. A hlavní argument těchto pracovníků bylo obava, že přijetí odpovědnosti v podniku bude škodit rovnováze mezi soukromým a pracovním životem. A zaměstnavatelé se toho obávají již nyní, protože je tu i ekonomický význam nalezení dohody na evropské úrovni v oblasti rovnováhy soukromého a pracovního života. A mohu vás ujistit, že mladé generace jsou mnohem dále než my, pokud jde o celoživotní kariérní růst a zdůrazňují mnohem více rodinný život a já mám chuť jim říct, že mají naprosto pravdu. Děkuji. Děkuji. Pan Gierike tu není. Paní, Bes, paní Beatrice Besera tu také není. Kostka Kaguněva ta tady je. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme komisi za tuto informaci. Máme před sebou možná jeden z nejdůležitějších návrhů evropské legislativy, pokud jde o strategii v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. My jsme se zabývali touto otázkou loni na úrovni Evropského parlamentu v textu, který byl schválen a který ve skutečnosti nebyl vyslyšen Evropskou komisí. A lituji toho, že musím konstatovat, že tento nový návrh směrnice, o kterém se tolik mluvilo, který měl pokrýt stažení směrnice o mateřské dovolené je skutečně za naším očekáváním. Ale nejhorší je, že místo toho, abychom vyřešili rozporné politiky Evropské unie, místo vyplnění mezer v oblasti pracovního práva a sociálních práv těchto pracovníků, to, co já se tady snažím říct, je následující. Jak nám může komise odpovědět? Jak budeme hodnotit kompenzace pro ženy, které pracují v některých odvětvích a jak to vypočítáme, vy řeknete, že to je v závislosti na národním právu, ale není rozporné, že komise tvrdí, že díky tomuto návrhu se snaží přispět k této rovnováze mezi soukromým a pracovním životem. A na druhé straně by přivírala oči před eh, deregulací eh, smluvních vztahů. Protože jak vyvážit eh, svůj soukromý život když eh, pracovní život je naprosto dezorganizován, deregulován. A proč délka otcovské dovolené není stejná jako délka mateřské dovolené? Neměli bychom si také plést mateřskou dovolenou a porodní dovolenou. To se týká pouze matky. A Týká se to fyzického odpočinku matky, ale vy jste nezmínili jeden další bod. Jak je to s rodinami, kde jsou matky samoživitelky? To zde není ani uvedeno ve vašem návrhu. To je kategorie, která patří k těm nejzranitelnějším. Nemyslíte si, že tato nejzranitelnější kategorie by měla být více chráněna? Kolegyně González o tom mluvila. Jak je to s rodiči, kteří jsou postižení? Co k tomu říká komise? A konečně komis, může nám komise sdělit, jak rozumí dostatečnému odměňování, tak jak je to v článku 8. Souvisí to s lucemburským platem nebo s bulharským platem? Podle čeho to je? Děkuji. Děkuji. Ernesto Urtasun je zde? Není. Daniela Ajuto, EFDD? Není. Milan Trošinský za ENF? Taky ne. To znamená, že přejdeme k seznamu paní Jongerius. Děkuji. Jak už jsem řekla, politické prohlášení už bylo předneseno, ale kladu si otázku nad třemi body z tohoto návrhu. Za prvé, návrh samotný hovoří o odměňování během dovolené na úrovni nemocenské. Otázka. Také určuje Evropská komise, kdo by to měl platit. Ptám se na to, protože přicházím ze země, kde nemocenská pro první dva roky nemoci je na bedrech zaměstnavatele v Nizozemsku. Tak to je. A oni říkají, proč bychom to měli platit. Mohu předpokládat tedy, že z, z vaší strany je to skutečně o úrovni té platby a ne kdo za to bude odpovídat, protože to také může nastat, že kolektivní systém sociálního zabezpečení bude platit tuto dovolenou. To byla jedna otázka. Druhá otázka z mé strany je, dokážete provést nějakou předpověď, jaká bude reakce v radě na tento návrh, protože my slyšíme znepokojivé náznaky, že členské státy vytvářejí takové zpřízněné spojence a není možné říct, že by třeba Macron a polská vláda se nějak sjednotili na tomto, ale otázka je, nakolik budeme úspěšní v této věci. A domníváte se, že také předložíte návrhy o mateřské dovolené zpět na stůl? Děkuji. Pane Batene, byste si užil své tři minuty. a nejste teď zpátky na seznamu řečníků. Dobře, v pořádku. A myslím, že jsme to probrali. Já řeknu několik slov sama. Paní Šojdrová, ano, prosím slova. Já budu stručná, protože se domnívám, že ten návrh jako celek je velice dobrým příspěvkem a reakcí Evropské komise na situaci a skutečně má pomoci sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Čili já to vnímám jako celek velmi pozitivně. E, pokud se týká otcovské dovolené, 10 dnů je podle mě dost ambiciózních. v české republice jsme zavedli pět dnů a bylo to s problémy čili naplnit tuto ambici deseti dnů bude velmi náročné přesto myslím že to je dobrý záměr. rodičovská dovolená čtyři měsíce nepřenositelné e, rovněž si myslím že to je e, dobrým směrem až do toho věku dvanácti let e, stejně tak jako dovolená pro pečující o osoby nemocné a pokud se týká té žádosti o flexibilní nebo sníženou pracovní dobu, rovněž eh, tento návrh vítám jako velmi užitečný právě pro eh, rodiče malých dětí eh, Vítám také tam tu pojistku v, eh, odstavci eight která se týká adekvátního příjmu. Eh, členským státům musí být jasné, že se nebude jednat o symbolickou odměnu, ale o adekvátní příjem vázaný na, nemocenskou na nemocenské tedy příspěvky a to je odpověď těm, kteří se ptají, z čeho to bude placeno. To bude nepochybně rozhodnutí členských států a bude to v intencích toho, jak členské státy se rozhodují o placení nemocenské. Eh, co se týká flexibilní práce, tam vidím eh, eh, jistou, otázku u sociálních partnerů, zejména odborů, a to je dotaz třeba na mé kolegy. V České republice, když jsme chtěli zavést Eh, home office, tak to byly odbory, které se bránily povinnosti eh, zaměstnavatelů umožnit eh, home office Eh, čili mm, já, to považuji za velmi správné opatření. Děkuji, že je to tam obsažené. A myslím si, že bude eh, samozřejmě jistý boj, jisté napětí se sociálními partnery, zejména v tomto případě odbory. I když eh, musím říct, že mě to velmi mrzí, že odbory právě v této otázce kladly odpor. Děkuji. Děkuji, já také sama řeknu několik slov. Přicházím ze Švédska a máme velmi dobrý systém eh, rodičovské dovolené. A když o tom jednáme v Bruselu, ve Švédsku nebo kdekoliv jinde, tak eh, někdy narážím na argument, že zaměstnavatele od zaměstnatelů, že se jim to nelíbí, protože oni říkají, že z toho ekonomicky nic nevytěží z toho systému. Nebude to pro ně prospěšné. A to je velmi krátkozraký přístup, protože rodičovská dovolená nemůže, nemusí mít nutně dopad na čtvrtletní příjmy podniku, ale má dopad na dlouhodobou úspěšnost eh, a schopnost udržet si talentované lidi, talentované ženy v pracovní, mezi pracovníky a také pro větší blaho zaměstnanců. A moderní firmy toto dobře vědí. Eh, jak komisařka Jourová uvedla, když eh, předložila tento návrh, podniky jako IKEA například ve značné míře podporují návrhy o rodičovské dovolené. A velká část síly švédské ekonomiky je, že my umožňujeme jak ženám, tak mužům, aby slaďovali pracovní a soukromý život. A to je zlepšení genderové rovnost je dalším přímým dopadkem a rodičovská dovolená je investicí tohoto typu. Takže to je ekonomický argument. A já opravdu věřím, že toto, s tím se budeme setkávat častěji a je skvělé mít děti a my jako matky a jako otcové chceme s nimi trávit co možná nejvíc času. A o tom se neargumentuje. Já jsem porodila druhou cenu, když mi, druhou dceru, když mi bylo 44 let a byla jsem ministriní švédské vlády. A je to skvělá holka, mám skvělého manžela a a jsem velmi pracovitá, europoslankyně, jako jsme všichni a chci, abychom se drželi faktů a nejenom toho, že jde o muže a ženy a star, staré hodnoty, ale tady mluvíme skutečně, měli bychom o tom mluvit zrale a důstojně o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, protože to je významné pro rodiny, pro muže i pro ženy. A tím tedy si myslím, že je tu celá řada otázek, které směřují ke komisi a já myslím, že tyto věci může prohloubit a proto jí dám slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechny komentáře a vůbec všechno, co jste zde pronesli Myslím si, že mohu doplnit eh, něco k tomu, co jste tady řekla. Kolegové z komise také doplní má slova. Myslím si, že bylo zajímavé sledovat během vaší debaty to, že tady panuje schoda, široká schoda na tom, že je před námi velký úkol. Existují bariéry, především pokud je o tu iniciativu, která se snaží tedy te, tyto překážky odstraňovat. Je potřeba konat. O tom nikdo nepochybuje. Je před námi řada úkolů. Jsme svědky určitých pozitivních trendů i toho, že ve stále větší míře si muži chtějí upravit eh, pracovní dobu a vůbec pracovní podmínky tak, aby se mohli více věnovat rodině. Komise předložila ten ambiciozní balíček, který samozřejmě zachází za rámec nástrojů upravujících rodičovskou a materskou dovolenou. Musíme mít na paměti nástroje, které existují. Jedná se o Eh, přístup eh, k pečovatelským službám. Najdeme to také v našem sdělení. Jsou tady další oblasti, kde se objevují další iniciativy. Investice se eh, projeví v přínosu pro rodiče i děti, i pro příbuzné bude možné nalézt lepší rovnováhu mezi pracovními a rodičovskými povinnostmi. A to se probítne také do vyšší zaměstnanosti. To také od tohoto opatření očekáváme. Bude se to týkat různých typů smluv. Doufáme v přínos pro podniky, které by eh, mohly počítat s vyšší produktivitou, s udržením talentů, kterým nabídnou flexibilní pracovní podmínky. Bude to mít také pozitivní dopad na veřejné rozpočty. Jsou tady však krátkodobé náklady. Na, na ně nesmíme zapomínat. I tyto krátkodobé náklady lze pod, nutné vzít v úvahu, ale eh, budou stoupat eh, postupně, nebo budou, budou, budou se hledat postupně poněvadž eh, nejde to všechno ze dne na den. To je potřeba vzít v úvahu. Pokud jde o otázku financování, tak samozřejmě to zůstává v kompetenci členských států. O tom není pochyb. Dovolte několik eh, slov o další věci. Týká se to adekvátnosti příspěvku a e, nepřenositelnosti, respektive přenositelnosti dovolené. Od navrhovaných opatření očekáváme to, že budou mít zaměstnanci dlouhodobě dobré vyhlídky na zaměstnanost, Ovšem, i když ta dovolená nebude přenosná, tak se rodiče budou moci eh, rozhodnout, kdo eh, těch příspěvků bude využívat. Respektujeme tady to, že i rodiče se mohou rozhodnout. V období před dítěte. dítěte pečující osoby. I pro dnes se počítá s eh, příslušnými ustanoveními. Jde o to také zajistit možnost eh, formální péče, poskytování formální péče. Možná ještě předtím, než dám slovo kolegům, tak bych řekl, že jsme přesvědčeni o tom, že tento balíček může přispět k pozitivní změně v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, život eh, rodičů a pečujících osob. Nicméně je to stále velké téma. Tolik z mé strany. Děkuji. Já bych ráda zmínila několik věcí, které tady již zazněly. Za prvé, eh, pan zpravodaj zmínil zájem malých a středních podniků, jejichž potřeby je také potřeba, je, je, je nezbytné eh, zajistit. Někteří zmínili, že musíme vycházet eh, z faktu, že populace stárne, klesá také porodnost a to sebou nese velké výzvy trhu práce. Otázka, zda eh, tento návrh neadekvátně zasáhne malé a střední podniky? Domnívám se, že ne. V belgickém tisku se hovořilo o tom, že firmy jako Microsoft a další Eh, nabízejí další dovolenou, než je zákonem vyžadováno. Nechtějí přijít o své pracovníky. Za druhé, chceme-li úspět s tímto návrhem, tak eh, do něj musíme zakomponovat eh, malé a středně velké podniky. Tyto podniky představují páteř našich hospodářských systémů protože zaměstnávají více než 80 všech pracovníků. Pokud bychom je vynechali, tak bychom se míli se svým cílem. Je tedy eh, v našem zájmu, abychom tato pravidla stanovili i pro malé a středně velké podniky. Kde bychom jinak vzali pracovníky? Byly by tady pouze dvě možnosti vzhledem k demografickému vývoji. Buď to bychom je Eh, našli mezi migranty, a nebo můžeme se snažit plně využít eh, ten potenciál, který u nás máme. A ten potenciál je dobrý. Máme vysoce kvalifikované lidi, kteří tento potenciál skýtají. Je to tedy i z dlouhodobého hlediska v zájmu malých a středních podniků, aby byly součástí hry. S jakými náklady lze počítat? Nejprve bych ale ráda vysvětlila jednu věc. Směrnice, respektive náš návrh, nehovoří o tom, že tyto náklady by měly nést firmy. Víme, že je tady velký rozdíl mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o náklady na sociální oblast. Chceme stanovit určitou úroveň, která by byla stanovena tady na vnitrostátní úrovni, na úrovni nemocenské, a budeme požadovat, a my budeme, nebudeme předpisovat, kdo by to měl platit. V těch členských státech, kde je nemocenská placená, tak eh, je tam určitá rovnováha mezi tím příspěvkem eh, od zaměstnavatele a eh, z Fondu sociálního pojištění. Rodičovská dovolená, která je další, tak eh, ta není placená zaměstnavateli. Takže pokud členské státy eh, provedou směrnici rovnicostátního práva, tak budou muset nalézt tuto rovnáhu, nalézt eh, mechanismus, v rámci kterého budou ty náklady neseny zaměstnavatelem i státem. Takže ve směrnici se e, neudává, že náklady ponesou firmy. Za druhé, o jaké náklady, kromě tedy té výplaty dovolené, tady budou? Jsou to náklady na organizaci. Musíte tady v případě toho, že se pracovník vezme dovolenou, najít e, zástupce, e, někdo, kdo je nahradí a s tím jsou spojeny a organizační náklady. Chceme, aby tady byla nejmenší zátěž. Chceme, aby firmy měly možnost eh, se říct, že ne, ne právě teď je vhodná doba na to brát si dovolenou. To znamená, že zaměstnatel bude moci možnost posunout eh, to datum nástupu rodičovské dovolené. pokud někdo pracuje v pekárně a e, každé ráno tam někdo musí být tu pokladně, tak by bylo asi těžké pro malý či mikropodnik e, toho pracovníka e, pustit na dovolenou. Zaměstnavatel bude mít možnost e, požádat toho zaměstnance, aby nastoupil dovolenou později. My jsme se tomuto velice pečlivě věnovali a já bych vás požádala, abyste si ta ustanovení pečlivě pročetli. My jsme se skutečně snažili, aby eh, to všechno přinášelo minimální zátěž. Takže tolik první věc týkající se malých a středně velkých podniků. Zazněla tady také další poznámka. Nejsem se jistá, jestli jsem plně pochopila paní Kozlovskou. V současnosti v některých členských státech, je jich několik, existuje celkový balíček eh, dovolené, dovolené poskytované rodině a rodina si rozhodne, jak, eh, jí, jak tuto dovolenou využije. Samozřejmě nechceme nějak snižovat flexibilitu, ale na druhé straně pokud bychom vyhradili nepřenositelné období otcovské dovolené, by sebou neslo dopad. V těch systémech, kde si rodiny mohou rozhodnout, kdo půjde na dovolenou, tak co se děje v reálu? V reálu? Rodina si eh, v případě, že na dovolenou jde ten, kdo je hlavním chlebodárcem, eh, hlavním živitelem, rozhodnout, a v reálu je tomu tak, že e, je to muž, kdo je hlavním živitelem. A obývá, objevuje se tady tedy otázka flexibility. V realitě je tomu tak, že na dovolenou odchází, odcházejí ženy. A proto e, mají otci otcové možnost eh, tu dovolenou si vzít, nemusí si ji brát, ale ne, nemohou ji přenést na, na ženu. A nakonec tady byla otázka, zda uspějeme s tímto dokumentem. My navrhujeme revizi směrnice o materské dovolené. Paní Arena již vysvětlila, že Eh, se toto děje poté, co jednání o revizi této směrnice uvázla, uvízla na mrtvém bodě a tento návrh nepředpokládá revizi směrnice o materské dovolené. Jsme totiž toho názoru, že eh, diskuse ukázaly, diskuse o tom předchozím návrhu ukázaly, že většina pojistek a práv eh, jsou v platnosti ale eh, schází mechanismy prosazování těchto, těchto práv. Také jsme sáli ke, ke specifické akci, eh, která má za cíl zlepšit prosazování práv na materskou dovolenou. Uspořádáme seminář, eh, jehož se budou účastnit odborníci a budou zkoumat, jak lze eh, lépe tato práva prosazovat v budoucnu. Pokud jde o mm, vyhlídky na práce Prahy, tak samozřejmě to záleží na předsednictví. Tam se projednávají stejné věci jako tady. Nepřenositelnost, kompenzace, mechanismus mm, dovolené pečujících osob. O tom všem se hovoří. Doufám, že ty země, které na to mají stejný názor, se o tom budou bavit v pozitivním duchu a myslím si, že bulharské předsednictví je v této věci velice ambiciozní. Takže eh, čekáme dosažení výsledků během tohoto předsednictví. Děkuji. Thank you all. Děkuji vám všem. Děkuji za otázky. Pane Mata, chcete se něco zeptat? Prosím, máte slovo. Chtěl bych vědět, zda můžeme reagovat, protože to, co jste nám tady předvedli, tak to je kvadratura kruhu. Vy ří... to, nebudou to platit podniky, ale budou to platit veřejné finance. A navažuji na Agnes. Teď už dobře rozumím, proč je tu blokační menšina, eh, včetně Francie. To všechny členské státy přijali právní kroky, aby snížili cenu práce. A směrnice o rovnováze osobního, soukromého a pracovního života prostě by neměla mít vliv na cenu práce, ale současně členské státy jsou nad něm v deficitu. Nikdo nemůže investovat. Takže pokud to nebudou zaměstnanci, pokud, zaměstnavatelé, pokud to nebudou veřejné finance, tak kdo to zaplatí? A hrozí, že to budou platit zaměstnanec nebo zaměstnankyně. To zaplatí za tuto rovnováhu a já tedy radši opustím své místo, když na to budu mít, anebo dělat něco jiného. A to je skutečně kvadratura kruhu. Jak to chcete udělat? Komise by mohla být odvážná a ofenzivní a říci, dobře, tak my prosazujeme, aby každý stát, který to podpoří z veřejných prostředků, tak eh, to bude vlastně odečteno od veřejných deficitů. To by bylo novátorské, aby se to neudělali. Chcete se pokusit o odpověď na tuto otázku? No, nebo, nebo připomínku, nebo co to bylo? Yes, thank you. Ano, děkuji. Ano, samozřejmě, ty prostředky budou muset přijít od někud. A je, buď to bude stanoveno na národní úrovni, jestli to budou veřejné finance, anebo jestli to budou platit firmy. Ale jak už jsem řekla, obvykle, pokud je o dlouhodobou dovolenou, tak v takovém případě to hradí veřejné finance, ale my se na to díváme tak, a my také vyzýváme členské státy, aby se na to tak dívali, jak řekla paní předsedkyně, nikoli jako na náklad, ale jako na otázku investice. A o to se přesně snažíme v tom hodnocení dopadu. My ukazujeme, že dlouhodobě to zvýší HDP. Bude to mít prospěšný dopad na veřejné finance, ale samozřejmě je to dlouhodobější účinek. Snad, abych to ještě doplnil. My také vidíme a toho jsme svědky v různých členských státech a mám určité zkušenosti v tomto směru při pro reformy, které zvyšují přebírání těchto politik. My nepřicházíme z 30 na 50 To trvá roky, takže u takovéto analýze nákladů a přínosů, tak na to je třeba se dívat eh, dlouhodobě a v dynamickém pohledu. Některé změny trvají určitou dobu, než nastanou. A to je právě takový typ eh, vlastně postupného přechodu, který zde probíhá. Děkuji. Takže vyhlašuji konec tohoto jednání. Zdá se, že máme řadu otázek, které přetrvávají. A někdo by asi odpověděl na vaši otázku, že daně toto hradí. A ty, kteří mají vysoké platy, platí vysoké daně a ty, kteří mají malé platy, tak tolik neplatí. Ale Tady jde o vytváření, budování společnosti. To je politika. Děkuji vám všem za účast a jsem ráda, že tolik z vás vyčkalo, když jsme pokračovali v naší schůzi, než jsme se dostali po řadě hodin k této velmi zajímavé a výmluvné diskusy o rovnováze soukromého a pracovního života. Děkuji vám všem za účast a jsem si skoro jistá, že tato debata není poslední na toto téma. Děkuji vám všem.